Iniziamo. Dobrý den. Dámy a pánové, dovolte mi, abychom zahájili. Dovolte mi, abych zahájil tím, že vám popřeji vše nejlepšího do nového roku. Pochopitelně musíme opět začít pracovat a zahajujeme naši práci velice důležitým zasedáním. Seznámíme se a zhodnotíme názory a postoje eh, kandidáta na komisaře Dečena Čelose pro oblast zemědělství a rozvoje venkova. Takže, pane kandidáte, dovolte nám, abychom vás přivítali na půdě našeho výboru a předem děkujeme za velice podrobné odpovědi na naše otázky, které budete odpovídat během našeho slyšení. Rád bych chtěl zdůraznit, pane kandidáte, že předtím, než začneme, tento výbor vyslovil své určité obavy, které se týkají dokumentu komise, eh, který se nazývá Reformní agenda pro globální Evropu. V podstatě má dojít ke snížení finančních druhů ve společné zemědělské politice Čili by nás zajímalo, co se konkrétně děje. Tato situace nás nepokuje. Paní Fischerbelová eh, říká, že musíme uvažovat o společné zemědělské politice a že v podstatě dochází doslova k válce nabídek a Zdá se, že Evropa stojí před velkými výzvami velkého eh, nového století. Zdá se, že paní Fischerová patřičně nezvážila tento dokument, ale doufám, že se k tomuto dokumentu během svého dopoledního slyšení vyjádříte. Náš zemědělský výbor se mnohokrát soustředil na problémy současné krize, do které jsou zapojeny všechny nejrůznější strany zemědělského sektoru. Jednak je to mlékárenství, kde došlo k naprostému rozpadu cen. Pochopitelně musíme řešit také požadavky celé Evropy. Evropy na východě, západě, severu i jihu. A když se podíváme na jednotný systém, tak naše otázka zní, zda můžeme mít vyvážené, spravedlivé intervence, které by byly dostatečné pro evropskou společnost víme, že občané i farmáři se nacházejí v odlišných situacích v našich 27 členských státech. Pane kandidáte, nyní vás budu informovat o tom, jak dnešní slyšení bude přesně probíhat. Co se týče pokynů pro schválení jednotlivých komisařů, je to pravidlo číslo 17, budeme hodnotit komisaře na základě jeho znalostí, jeho zaangažovanosti a také eh, nezávislosti, eh, kterou musí prokázat. Také komisař musí znát velice dobře své portfolio a musí mít eh, schopnost komunikovat. Chtěl bych vám také připomenout, že před slyšením kandidát na komisaře odeslal písemné odpovědi na náš dotazník. Tyto písemné odpovědi byly rozdány všem členům ve všech jazycích Evropské unie. A nyní, jak bude probíhat dnešní slyšení. Za prvé, kandidát na komisaře bude mít eh, úvodní projev, který bude trvat maximálně 10 minut. Poté budeme mít dvě hodiny 40 minut na otázky zahájíme se zástupci, mluvčím jednotlivých eh, politických frakcí. Každá frakce má jednoho zástupce a potom to bude takový systém ping-pongu, to znamená, budeme mít eh, jednotlivé segmenty rozdělené po pěti minutách, budeme mít vždy na otázku jednu minutu, potom komisař, eh, kandidát bude mít dvě minuty na odpověď, potom bude jednominutová následná otázka a pokud to bude nutné, tak Pan kandidát bude mít opět minutu na odpověď eh, na tuto otázku. Budu velice přísný, co se týče dodržování času, aby všichni skutečně hovořili jednu minutu, čili čím kratší otázka, tím více času bude mít pan kandidát na odpověď eh, a budeme mít eh, také čas na následné otázky. Chtěl bych jasně říci, že následné otázky musí skutečně vycházet z odpovědi pana komisaře, nemůžete se ptát na něco úplně nového, odlišného. Pokud pan kandidát bude chtít, tak může na závěr udělat konečné shrnutí, které může trvat maximálně pět minut. Tlumočení je k dispozici ve 22 jazycích, to znamená, že všichni mohou hovořit ve své mateřštině. Rozprava je vysílána na webstreamu, živě na webové stránce Evropského parlamentu a potom bude na této webové stránce také k dispozici záznam. Dále zpráva o rozpravě bude také k dispozici, jakmile to bude možné. A nyní bych rád předal slovo panu Dačanu Čolosovi, kandidátovi eh, na portfolio zemědělství a rozvoj venkova. Prosím. Thank you, chairman. Honor, honorable chair... Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, jsem velice potěšen a poctěn, že jsem dnes eh, v Evropském parlamentu. Proč? Když eh, Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, tak nyní jsme posílili celou oblast zemědělství. Nyní jste plně zapojeni do procesu rozhodování v této oblasti. Chtěl bych vás ujistit, že pokud budu potvrzen do funkce komisaře pro zemědělství, tak vytvořím strategii, kde vemu v potaz tuto novou realitu. Jsem velice šťastný, že k tomu tak je, protože kvalita i důvěryhodnost společné zemědělské politiky může být posílena díky vašemu přispění, díky vaší silné spolupráci. Vím a znám vás eh, ze své bývalé funkce, kdy jsem působil jako rumunský ministr pro zemědělství a když jsem měl možnost se s vámi setkávat. Vím, že je tady celá řada rozlišných názorů pro oblast zemědělství a rozvoj venkova a tyto rozlišné názory jsou zde dobře zastoupeny. Tento výbor je velice dobrým příkladem této různorodosti, různorodosti, kterou bych chtěl uchovat a kterou bych chtěl propagovat v oblasti evropského zemědělství. Také vím, že tento výbor zastupuje velice důležitý legitimní zdroj politické kompetence v oblasti společné zemědělské politiky. Jako politik jsem otevřen vašim názorům. V tomto duchu jsem také přišel dnes před vás, abych s vámi probral první výměnu názoru, abych předložil své vize, své myšlenky a abych je si udělal první představu o tom, jak by mohla a měla vypadat budoucí společná zemědělská politika. Jsem připraven vás vyslechnout, poskytnout vám své názory a myšlenky, ale předtím, než to udělám, tak mi dovolte, abych se představil, abych představil některé své názory, které se týkají budoucnosti mého mandátu a dovolte mi, abych nyní začal hovořit ve své mateřštině v rumunštině. Narodil jsem se v roce 1969 v Rumunsku. To je země, která prošla kolektivizací, revolucí, ale také obtížným přerodem Nakonec se ale podalo Rumunsku nalézt své místo v Evropě. V 90. letech jsem profesně rostl a prožíval jsem přiblížení postkomunistických zemí ve střední a východní Evropě k západu. Zajímal jsem se o růst Evropy, především pokud jde o základní svobody a základní hodnoty Evropy. Zajímal jsem se ale také samozřejmě o zemědělství a rozvoj venkova. Pracoval jsem v Rumunsku i v ostatních členských státech v zemědělství. Pracoval jsem v malých i velkých zemědělských podnicích. Byl jsem v kontaktu s profesionály na místní i vyšší úrovni. Pracoval jsem v národní správě a také na evropské úrovni. Zároveň jsem pracoval na nejrůznějších stupních v politice a byl jsem ministrem pro zemědělství a rozvoj venkova v obtížném období. Podporoval jsem profesionalitu a zodpovědnost a profesionální a odpovědný jsem byl ve všech svých krocích. Naučil jsem se následující. Nikdo nemůže chápat zemědělství, pokud sedí v kanceláři. Musí vést dialog se všemi účastníky. Dámy a pánové, Lisabonská smlouva potvrdila, a základní principy římské smlouvy, pokud jde o zemědělství. Společná zemědělská politika musí především zajistit bezpečné dodávky popravin, potravin na trzích a musí také zajistit eh, dobré příjmy pro zemědělce. Společná zemědělská politika se přizpůsobuje novým výzvám a také vývojům na mezinárodním trhu. Myslím si, že je třeba zdůrazňovat, že to, čeho jsme doposud dosáhli, pokud jde o stabilitu v oblasti zemědělství, není něco, co by bylo samozřejmé. Evropská unie má nyní 27 členských států, je velice rozmanitá a to znamená, že má také mnohem větší potenciál, pokud jde o zemědělství a rozvoj venkova. Zemědělství není jenom producent potravin, ale je to také odvětví, které produkuje veřejné statky pro lidi, pro evropské občany. Je důležité zde mít na paměti ochranu životního prostředí, správné využívání přírodních zdrojů, boj proti klimatickým změnám a dobré životní podmínky zvířat. Všechny tyto, tato témata se musí nyní odrážet eh, v diskusi o budoucnosti evropského zemědělství. Nejdůležitější prioritou mého mandátu bude stanovit společné perspektivy pro společnou zemědělskou politiku po roce 2013. Do značné míry jde také o to, abychom řídili očekávání. Zemědělci chtějí stabilitu, spotřebitelé chtějí eh, zdravé a spolehlivé potraviny. Daňoví poplatníci také chtějí záruky, že jejich peníze se využívají transparentním a efektivním způsobem. Společná zemědělská politika podle mého názoru potřebuje i nadále odpovídající prostředky, které pomohou eh, dosahovat cílů, které máme. Společná zemědělská politika musí být evropskou politikou, silnou a vyváženou politikou, která spočívá na třech prvcích. Za prvé, přímé platby. Přímé platby prokázaly, že jsou proveditelné. Musu, musí hrát důležitou roli při zaručování stability příjmu zemědělců. Samozřejmě musíme určovat metody a kritéria pro eh, rozdělování přímých plateb. Musíme přímé platby postavit na dobrý základ. Potřebujeme, aby došlo ke konvergenci a větší rovnosti mezi jednotlivými kategorii zemědělců a také mezi jednotlivými regiony. Za druhé, je třeba mít moderní mechanismy tržní regulace. Ty musí přispívat k nejdůležitějším cílům společné zemědělské politiky a zároveň musí odstraňovat nedostatky na trhu. musí především reagovat rychle na fluktuace cen. Takovéto fluktuace mají vliv na spotřebitele stejně tak jako na zemědělce. Takže eh, já se chci soustředit do značné míry na kontrolu volatility cen. A trh musí sehrát svoji roli. Toho jsem si vědom, ale nesmíme dovolit, aby došlo ke krizím, které naruší celá odvětví a stabilitu v celých odvětvích v Evropě, nebo které nějakým způsobem naruší uh, rovnováhu v některých regionech Evropské unie. Zároveň nesmíme připustit, aby došlo k velkému narušení příjmu zemědělství. Myslím si, že eh, by bylo, že není řešením držet se starých mechanismů tržní regulace. S ohledem na rozvoj poptávky na trzích a s ohledem na zásahy spekulačních fondů je jasné, že potřebujeme nalézt nová řešení a myslím si, že to společně dokážeme. Třetí bod. Eh, rozvoj venkova a politika rozvoje venkova bude muset přispívat eh, k restrukturalizaci a modernizaci zemědělských usedlostí která přispívají k rozvoji venkova. Je třeba, abychom zde měli na paměti boj proti klimatickým změnám a snižování emisí CO2. Politika rozvoje venkova bude muset ještě více využívat rozmanitosti evropského zemědělství. Je třeba podporovat eh, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, je třeba podporovat inovativní sítě, je třeba zahrnout partnery na lokální a místní úrovni, a to v úzké spolupráci s politikou soudržnosti. Musíme zajistit, aby rozmanitost venkova a zemědělství v Evropské unii přispívala k rozvoji evropského sociálního modelu. A to ještě více viditelným způsobem, než tomu bylo doposud. Potravinářský sektor v Evropě se musí soustředit na kvalitu a také na rozmanitost, také s ohledem na mezinárodní trh. Naše produkty musíme podporovat na, při mezinárodních vyjednáváních. Máme zde značky kvality, značky specifičnosti pro určitý, určitou oblast. To je něco, co musíme podporovat. To bych měla být moje priorita, na které budu pracovat spolu se svým kolegou, který je zodpovědný za zdraví a spotřebitele. Doufám, že mě v tom podpoří také parlament. Dámy a pánové, když hovoříme o společné zemědělské politice, nehovoříme jenom o potravinách, o tom, co se nám dostane na stůl, ale jde zde také o miliony pracovních míst v Evropské unii. A z tohoto důvodu je velice důležité, abychom se společně snažili o to, zajistit nejlepší budoucnost společné zemědělské politiky. Děkuji. Grazie. Grazie, komisario, grazie per il rispetto perfetto. Děkuji mnohokrát, pane kandidáte. Dodržel jste svůj čas a řekl jste prohlášení, která nás ujišťují, takže dovolte mi, abychom začali s našimi koordinátory. Nejdříve má slovo pan Des. Děkuji, pane předsedo. Jménem EPP bych chtěl přivítat pana Ciološe jako kandidáta na komisaře a přeji vám mnoho úspěchů. Chtěl bych se vás zeptat. V mnoha odvětvích v zemědělství jsou problémy s příjmem. A jak s ohledem na římské smlouvy chcete zajistit trvalé příjmy pro zemědělce? nové směřování zemědělské politiku zde hraje určitou eh, roli. Máme zde nařízení 71-72. Jakým způsobem chcete pokračovat? Chcete se držet těchto nařízení nebo je chcete měnit? Jak budete řešit konflikt eh, zájmů eh, malých a středních na jedné straně a velkých podniků na straně druhé. Jak chcete také zahrnout parlament eh, do toho, aby mohl eh, aplikovat svůj, svůj úkol kontroly? Mulțumesc, domnule Des, pentru întrebare. Děkuji, pane Desi, za vaši otázku. Domnívám se, že moje otázka na váš dotazník byla dosti jednoznačná a také ve svém vystoupení úvodním eh, se, myslím, jasně vyjádřil, že se domnívám, že společná zemědělská politika má především zajišťovat eh, příjmy zemědělců, zajistit tedy stabilitu zemědělské produkce. A v tomto smyslu, jak jsem již uvedl, se domnívám, že první pilíř a přímé platby musí mít za cíl zajistit minimální stabilitu příjmu zemědělců. A mám v úmyslu pokračovat eh, touto cestou u prvního pilíře. Pokud jde o e, regulaci trhu, to opatření, se kterými počítám, aniž bych se vracel k některým mechanismům, již se chci vzdát, tak tato opatření regulace, tržní regulace budou mít za cíl zabránit výkyvům cen na trhu, e, která e, mají negativní dopady na příjmy zemědělců. Pokud jde o rozvoj venkova, druhý pilíř. Domnívám se, že tento druhý pilíř musí setrvat v rámci společné zemědělské politiky. Podle mého není možné oddělovat rozvoj zemědělství od rozvoje venkova. Domnívám se, že tyto dvě věci spolu úzce souvisí. Potřebujeme užší spolupráci mezi politikou, soudrž, s politikou soudržnosti, tak aby nezůstala některá území pokryta, eh, znamená mezi, prostě mezi venkovem a městem. Čili druhého pilíře chci, eh, vít, eh, chci eh, využít k modernizaci zemědělství nebo v rámci modernizace zemědělství. Nechci to oddělovat. Pokud je o roli Evropského parlamentu, já jsem to řekl jasně. Pro mne je spolupráce s vámi zásadní. Především proto, že vím, že zde v tomto sále, ve vašem zemědělském výboru, jsou lidé, kteří mají konkrétní kompetence a zkušenosti, které budu potřebovat jakožto komisař. Pane komisaři, děkuji za odpověď. V následujícím období během vaší činnosti bude rozhodující, abychom měli vnější ochranu. Víme, že vnější ochrana se ruší postupně. A to znamená, že my vyžadujeme velké náklady, například od, od zemědělců, například eh, pokud jde o ochranu rostlin. Budete v komisi se zasahovat, zasazovat o to, aby naši zemědělci měli stejné podmínky jako zemědělci v jiných zemí. Nejde, není možné to, aby naši zemědělci nebyli chráněni proti takovýmto vlivům. A pokud je o budoucnost SZP, je samozřejmě důležité také to, co se stane v mléčném odvětví. Já bych se chtěl zeptat, e, jaké máte představy o tomto odvětví. Mléční producenty měli v poslední době velké problémy a mě by zajímalo, jak chcete zajistit jejich stabilní budoucnost. Děkuji. Já samozřejmě eh, nemohl detailně odpovědět na tuto otázku během jedné minuty. A pokud jde o vnější ochranu, víte, že pokud jde o požadavky na dobré životní podmínky zvířat, na ochranu rostlin a tak dále, eh, tato pravidla platí také pro jiné producenty, kteří prodávají na evropském trhu. Tyto pravidla jsme zavedli proto, aby naše zemědělství bylo spolehlivé. Mohu vám má svále ujistit, že budu v mezinárodním vyjednávání se snažit o to, aby tyto standardy byly uplatňovány také ve třetích zemích. Pokud jde o mléčné výrobky, V současné době probíhá diskuse o budoucnosti tohoto odvětví. Snažíme se přijít s novými mechanismy, a které by mohly fungovat po odstranění mléčných kvót, tak aby celý, celé odvětví mohlo dobře fungovat. Děkujeme. Děkujeme mnohokrát. Děkujeme panu Desovi a nyní se dostáváme k dalšímu řečníkovi, Kapulu Santos, prosím. Děkuji, pane um, předsedo, pane kandidáte. Dovolte mi, abych vás přivítal na slyšení a přeji vám hodně štěstí za naši politickou frakci socialistů a demokratů. Čili když se začaly spojovat a propojovat jednotlivé členské státy, tak v roce 2004 měli možnost vytvořit společnou zemědělskou politiku, která byla v souladu s VTO a měli možnost naplňovat určité příležitosti. Já velice vítám, že v úvodním prohlášení jste říkala, že vaší hlavní prioritou je, abyste bránil zájmy farmářů, aby byly vyvážené v jednotlivých členských státech. Víte, že jsou tady velké rozdíly, které, co se týče distribuce stále existují v Evropě. Myslím si, že tady je trochu protimluv mezi vašimi písemnými odpovědi a Evropským parlamentem, když chcete zasadit, se zasadit o reformy a potom ve vašem dalším prohlášení na Agroropu 7.12. jste říkal o určitých přizpůsobeních. Tam eh, by nemělo docházet eh, k reformě, čili co chcete skutečně prosadit? Nědo. Pane navržený komisaři, eh, Nevím, co psal tisk, ale pane Kapulasi Santosi, už jsme měli příležitost se spolu pobavit na toto téma a já jsem hovořil jasně. Společná zemědělská politika potřebuje reformu, tak aby se lépe přizpůsobila aktuálním podmínkám. Máme 27 a zemědělský a venkovský sektor v EU se výrazně proměnili. Existuje zde eh, velká rozmanitost v Evropské unii a z tohoto hlediska příjmy zemědělců eh, to je velice důležitá složka. Eh, té reformy. Reforma podle mého nebude, nemá znamenat pokles financování SZP nebo to, že se vzdáme některých mechanismů. Podle mého reforma znamená, že potřebujeme reagovat na nové výzvy. A z tohoto hlediska bych vás rád ujistil, že se tady pevně zavazuji k tomu, že zreformuji tuto politiku a budu hledat řešení, která by znamenala přizpůsobení se aktuální situaci. A tento aktivní přístup se bude týkat nejenom naší společné zemědělské politiky, ale také mezinárodních vyjednávání, ve kterých zemědělství sehrává klíčovou roli. Nedomnívám se, že ehm, obchodní výměny nebo mezinárodní dohody, které uzavíráme, by měly probíhat na úkor našeho zemědělství. Musíme se snažit hledat řešení, která eh, zlepší eh, příležitosti, které skýtá mezinárodní situace. Eh, takže tolik eh, k vaší otázce, panu Kapolasi Santosi. Nejsem si, eh, je zde jsem rozptýlil veškeré vaše obavy, ale chci vás ujistit, že dialog s parlamentem bude probíhat přímo a ne přes tisk. Alespoň to doufám. Luisi, přeješ se položit dodatečnou otázku? Děkuji za tuto odpověď, ale chtěl bych slyšet ještě další objasnění. Jak už jsme dnes říkali, Nejcitlivější součást reformy společné zemědělské politiky, kterou musíme řešit, je otázka kritérií, jak přidělovat dotace. Chtěl bych, abyste ve své odpovědi byl konkrétní. Myslíte si, že ta historická kritéria jsou zastaralá, anebo si myslíte, že je tady možnost, že některé prvky těchto kritérií by, mohla být eh, uchova, by mohly být uchovány po roce 2013 a měli bychom mít eh, nová kritéria pro udělování eh, dotací. Jsou tady možnosti například v oblasti zaměstnanosti a tak dále. Dále ve svém písemném, ve vašem písemném dokumentu není příliš mnoho informací, čili mě by zajímalo, jaké otázky jsou pod vás, eh, podle vás zcela zásadní, které jste třeba nemohl vyjednat v rámci Doha. Pane kandidáte, Kritéria pro přidělování podpory, podpor, již jsem řekl, že reforma, kterou hodlám provést, bude mít za cíl zajistit eh, nové vyvážení rozdělování podpory mezi zemědělce, regiony a členské země EU. Nedomnívám se, že ta historická reference by byla řešením do budoucna, tedy to, že se vychází z historických údajů. Eh, bylo to eh, přizpůsobeno vhodným způsobem v době, kdy se rozhodlo o dekaplingu, tedy rozpojení plateb od produkce. A domnívám se, že eh, nová kritéria by mohla zajistit tuto novou rovnováhu, novou vyváženost v rozdělování podpor. Samozřejmě stanovili jsme také určitou podmíněnost, abychom, abychom zohledili hledisko spotřebitele a u finanční podpory bude platit tato podmíněnost. Já se k tomu eh, budu moci eh, asi ještě příležitost, budu mít ještě před vrátit později. Budeme se na tím muset zamýšlet, hledat nové eh, mechanismy, protože proběhla řada pokusů, ale zatím to příliš nebylo úspěšné. Pokud je o vyjednávání VTO, domnívám se, že EU již učinila ústupky, a to dosti výrazné, a totež očekáváme od svých partnerů. Pokud je, pokud je přístup na trh, tak si myslím, že už jsme dosáhli limitu. Děkuji mnohokrát za odpověď a nyní se obracím na Martina Hauslinga, prosím. Pane kandidáte, chtěl bych vás přivítat jménem Zelených, přeji vám hodně úspěchu. My bychom chtěli ale některé konkrétní odpovědi. Například, jak v budoucnosti chcete podporovat trvale udržitelné zemědělství s ohledem na biodiverzitu, ochranu klimatu a jak to chcete zahrnout do přímých plateb. Vy jste poukazoval na rozmanité hospodářství, eh, a zemědělství. Vy jste pracoval jako minister pro zemědělství v Rumunsku, zasazoval jste se o malé zemědělce a chcete je zohlednit, eh, pokud jde o přímé platby 80 přímých pladeb jde 20 podniků, velkých podniků. Eh, takže eh, budou malé podniky také kritériem pro eh, rozdělování přímých pladeb v budoucnosti. Dále bych se chtěla zeptat na mléko. My očekáváme jasnější odpovědi. Umíte si představit konkrétní mechanismy, že by došlo k regulaci také po roce 2013 a, a požád, považujete vývozní dotace za také možný využitelný nástroj? Pane komisaři? Děkuji. Pokud jde o klimatické změny a biodiverzitu a souvislost s přímou podporou, já si myslím, že potřebujeme tuto ekologickou souvislost. Ale potřebujeme také druhý pilíř eh, SZP. Tento pilíř musí být lépe využíván. Musíme podporovat zemědělce, aby do svých produkčních technologií přijímali prvky, které chrání biodiverzitu a které chrání klima. A já si myslím, že tedy druhý pilíř musí být lépe využíván. Pokud je o malé podniky, U rozdělování přímé podpory i u jiných témat se budeme snažit o vyváženost. Myslím si, že i zde můžeme využít druhého pilíře a tím ukázat, že za určitých podmínek mohou být malé podniky, malí zemědělci velice konkurenceschopní, pokud se přizpůsobí specifickým rysům místních trhů. Já si myslím, že v rámci druhého pilíře zde máme ještě prostor pro další jednání. Je nutné snažit se o to, aby rozdělování přímých plateb bylo vyrovnané. Samozřejmě vy ode mě očekáváte specifická kritéria teď na tomto místě, ale tato kritéria musí být vypracována společně. Já a, a, e, zde nemohu žádná kritéria dnes zmiňovat, protože by to vypadalo jako, že už jsem si nějaká připravil a s nikým jsem to neprojednal. Pokud je o mléčné odvětví, já si myslím, že v budoucnosti budeme muset nalézt mechanismy, které zaručí, že se nebude administrativně kontrolovat nabídka, ale že nabídka se bude v tomto odvětví sama regulovat. Já si myslím, že skupina na vysoké úrovni pro odvětví mléka v Evropské komisi odvádí velice důležitou práci. Je možné eh, vypracovat například smlouvy v každém odvětví pro jednotlivé aktéry. To by byla určitá možnost. Pokud jde o mléčné odvětví, jsem eh, připraven spolupracovat také s kolegou pro hospodářskou soutěž, snažit se třeba nalézt určité výjimky v tomto odvětví, aby zde byla zaručena rovnováha mezi nabídkou a pod, poptávkou, ale nechceme administrativně technicky zasahovat, tak jak tomu bylo v minulosti. Doplňující otázka? Pane kandidáte, možná můžete odpovědět na otázku týkající se vývozních dotací, protože to je eh, velice důležitá otázka v souvislosti s SZP. Vaše předchůdkyně sázela na liberalizaci vůči světovým trhům. Budete v této politice pokračovat nebo se budete snažit to nějak pozměnit? Je třeba, abychom nejenom na finančních trzích, ale i v zemědělské politice sázeli na to, abychom měli více pravidel a nesázeli jenom na volný trh. Možná by bylo dobré, kdybyste k tomu něco řekl. 22 ministrů zemědělství se setkalo v Paříži a tuto myšlenku podpořili. Co si myslíte o tom, že by jejich politice měl, měl být dán větší prostor než volnému trhu? Ano, v potravinářském průmyslu je trh důležitý, stejně tak jako v jiných odvětvích. Ale zemědělství a potravinářský sektor mají specifické charakteristiky. Potřebujeme mít regulaci, která tento trh podporuje. A v tomto ohledu mám tedy, chci tady v této politice dále pokračovat. Já si myslím, že vývozní dotace nejsou dlouhodobým řešením. V některých odvětvích je tomu určitě tak, že takové eh, dotace budou existovat. Uvidíme, eh, co přinesou mezinárodní vyjednávání, ale nemám za cíl snažit se vydat se jenom směrem liberalizace, ale chci zvyšovat konkurenteschopnost a její potenciál pro zemědělství. Bene, komisari, adesso la parola... Děkuji, pane kandidáte, a nyní má slovo pan James Nicholson. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítám vás, pane eh, kandidáte. Když jsem začal pracovat v tomto výboru, tak to bylo před 24 lety. V podstatě tehdy společná zemědělská politika představovala 50 rozpočtu. Pokud dnes budete schválen, tak jak vidíte tento rozpočet? Na jaké úrovni by se měl pohybovat tento rozpočet? Protože pokud nebudete mít finanční prostředky v rozpočtu, tak nemůžete pomoci ani farmářům, ani politice rozvoje venkova. Dále včera jsem předložil um, otázky paní Dale a nebyl jsem příliš uspokojen s odpověďmi i ostatní kolegové, protože dále bude pokračovat eh, podobně, jak tomu bylo v Sanko, bude tady stejná politika, bude tady více byrokracie, bude tady eh, řada problémů přímo v praxi, čili co budete dělat, abyste napomohl eh, této situaci v kolegy, až budete spolupracovat s panem Dalím. Dnes dopoledne jste o sobě řekl, že jste reformátor a také chcete se zaměřit na otázku přímých pladeb. Co chcete udělat pro toho, aby společná zemědělská politika byla rozdělována mezi aktivní farmáře a jak byste popsal takovéhoto aktivního farmáře? Pane komisaři? Prosím, pane komisaři. Pane Nikolsone, pokud je o rozpočet, tak domnívám se, že jsem hovořil explicitně ve svém eh, ve svých písemných odpovědích na váš dotazník. Domnívám se, že ten stávající rozpočet je rozpočet, který umožňuje fungování společné zemědělské politiky. A domnívám se, že do budoucna, i do budoucna je velice důležité, aby tato politika byla zaštítěna eh, významnými rozpočtovými prostředky. Pokud je Eh, pokud by šlo jen o mé pravomoci, pokud by to záveslo na mých pravomocech, tak eh, by to bylo zafinancováno dobře, ale samozřejmě eh, je zde celé kolegium komisařů, je zde rada a já vás mohu ujistit, že na těchto forech budu aktivně bojovat za dobré rozpočtové prostředky pro SZP, protože to je důležitá politika, která zajišťuje produkci potravin ale také eh, další eh, další eh, veřejné, aspekty veřejné politiky, které občané očekávají. Takže chci říct si jasně, že není možné budovat společnou zemědělskou politiku hodnou toho jména do budoucna, aniž bychom měli rozpočtové prostředky na výši. Pokud je o byrokratečnost a administrativní překážky, víte, že v SZP byla již eh, učiněna eh, určitá práce v oblasti racionalizace, to bude pokračovat, zejména v druhém pilíři eh, budu hledat možnosti, jak zjednodušit administrativní postupy, aniž bych oslaboval administrativní kapacitu provádět kontrolu či monitorovat spravedlivé rozdělování prostředků. Je třeba tady nalézt nějakou rovnováhu. Domnívám se, že budeme moci eh, pokračovat v tomto procesu administrat- eh, racionalizace administrativy. Eh, Bohužel neměl jsem čas odpovědět na všechny otázky, které jste položil. Pane Nikolsone? Ano, možná mám příliš mnoho otázek. Myslím si, že se snažím vám sdělit frustraci, která existuje mezi farmáři v plné míře. 30 zemí které sem dovážejí, tak nepůsobí nebo nespadá pod stejná nařízení a stejné standardy. Naši farmáři už toho mají plné zuby, mají plné zuby přílišné administrativy, čili jak to chcete ukončit? Něco je také odpovědnost národních vlád. Co uděláte pro to, abyste oslovil národní vlády, aby odstranili eh, tuto administrativu a možná odpověste na další otázku, jak chcete nově redistribuovat pomoc a podporu aktivním farmářům a jak chcete definovat aktivního farmáře, protože máme ohromný problém v budoucnosti s tím, že vytváříme společnost na venkově, která musí být trvale udržitelná a životaschopná v celé Evropské unii. Pane komisaři, kdo je pro mne aktivní zemědělec, ten, který skutečně vyvíjí svoji uh, profesi? Je to ten, který se zapojuje do produkce potravin, eh, který z toho má příjem z této své činnosti. A kromě produkce eh, zemědělských surovin také zajišťuje tvorbu přidané hodnoty, veřejné statky, což už se souvisí s jeho e, soukromou produkcí statků. A domnívám se, že v eh, SZP způsob eh, rozdělování eh, finanční podpory musí odrážet tuto situaci, tyto skutečnosti. Již jsem vám řekl, že učiním všechno, co je možné, aby v mezinárodních vyjednáváních velmi přísné evropské normy, které jsou aplikovány na našem trhu, byly dodržovány i v dovozech. Ale samozřejmě nemůžeme Eh, vnucovat jiným eh, rozhodnutí, která jsme učinili pro svůj vlastní eh, trh. Ovšem jsou zde očekávání zemědělců a občanů. Podle nich jsme své normy nastavili. Jak jste se sám zmiňoval, některé věci závisí na členských zemích a při stanování evropské regulace se budeme snažit o racionalizaci eh, administrativy, aniž bychom ovšem oslabili svoji kapacitu vyvět kontrolu nad užíváním prostředků. Děkuji. Děkuji mnohokrát. pan Mr. Jarik. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Zkušenosti ukazují v posledních letech, že deregulace Eh, že cesta, kterou jsme se vydali, přinesla dva eh, neúspěchy. Eh, nedomníváte se, že Evropská unie by měla vyvinout nějakou mezinárodní iniciativu, která by spočívala v tom, že zemědělská produkce by byla prohlášena za misi v obecném zájmu. I s ohledem na to, co jste právě řekl. Je zde tedy eh, cíl eh, zajištění potravin, eh, rozvoje venkovského prostoru, zajištění zaměstnanosti. Nedomníváte se, že nejlepším prostředkem by bylo vrátit se reálně k minimálním vnitroevropským cenám, které by byly zaručené. Mohli bychom je zaručit třeba pro určitý objem produkce. Mohli bychom se společně rozhodovat o tomto objemu na evropské úrovni. A stejně tak, pokud je o otázku podpor, eh, plateb, eh, neměla by ta podmíněnost být nastavena jinak právě s ohledem na eh, tyto cíle, které by mělo zemědělství plnit. Prosím, pane komisaři. A pane Liariku, jako já zcela chápu vaše obavy, pokud je o kapacitu ruských zemědělců produkovat a potom také prodávat svoje produkci. Ovšem, ty eh, postupy úprav na trhu eh, začaly už před určitým eh, časem. Kon- konkurenceschopnost evropského zemědělství se v posledních letech zvýšila. Tato konkurenceschopnost nám dnes umožňuje být, patřit mezi hlavní vývozce potravin i když také dovážíme. A pro mě je tedy um, obtížné si představit, že bychom uh, učinili z Evropy pevnost, eh, která chrání svůj vnitřní trh, eh, protože pak by nebyl možný obchod. Eh, právě proto máme ty platby rozpojeny, protože potřebujeme otevřený trh, ale souhlasím s vámi, že musíme mít takovou regulaci trhu, která zajistí Eh, některé věci. Jednak stabilitu příjmu zemědělců a za druhé určitou stabilitu cen. Jo, samozřejmě je třeba tady nechat eh, nabídku a poptávku, aby hrály svoji roli, protože jinak bychom eh, měli obrovské veřejné zásoby, které by byly velmi nákladné. Či já si myslím, že třeba hledat řešení, ovšem řešením by nebylo vracet se zpět, ale spíše hledat nové mechanismy. Já se domnívám, že je možné je nalézt v této oblasti. Eh, v zemědělství mají velký význam mezinárodní vyjednávání, ale souhlasím s vámi, že je třeba, abychom i prostřednictvím těchto vyjednávání zaručili schopnost každého regionu světa eh, maximalizovat svůj potenciál a že eh, mezinárodní obchodní výměna by měla vycházet z, tě, z této zásady. Děkuji. Prosím, pane Loiariku. Ano, já velice dobře chápu, co říkáte, ale v té mezinárodní iniciativě, kterou bychom mohli navrhnout, samozřejmě by to nevzniklo za den, možná ani ne v průběhu našeho funkčního období. Nebylo by snad možné v rámci této iniciativy hledat podobné mechanismy, které by e, pobízely e, ostatní kontinenty či skupiny zemí k tomu, aby postupovali stejně jako my. Mělo by to tu výhodu, že by byla také zajištěna potravinová eh, svrchovanost eh, pro všechny, soběstačnost tedy. Ehm, ano, domnívám se, že eh, respektováním principu mezinárodního obchodu a pokud vyjdeme také z principu multipolarity hm, hospodářské, tak jednotlivé regiony mohou mít hm, tedy namísto toho, abychom šli cestou nějaké homogenní Eh, konkurenceschopnosti různých regionů, no tak to je myšlenka, která mi není cizí, ale není možné eh, ty jednotlivé trhy izolovat. To prostě není možné. Je třeba dát možnost různým regionům světa maximalizovat svůj potenciál a eh, dospět tedy ke spravedlivé obchodní výměně. výměně. V tomto aspektu se na mě můžete spolehnout. Děkuji mnohokrát a nyní John Carlos Kota. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane Čolosi, že jste se dostavil na dnešní slyšení. Kolegové nanesli velice závažné otázky. Má otázka se týká rozvoje venkova, především těch znevýhodněných regionů horských regionů, jak Evropská unie v rámci společné zemědělské politiky může přidat další hodnotu v demografickém vývoji takovýchto venkovských oblastí. Například já jsem z takovéto horské oblasti, čili co byste mohl udělat těm oblastem, které byly zemědělské v minulosti, nyní většinou se týká oblasti, které jsou dost vylidněné, čili mají velké problémy z geografického hlediska, ale mají velké ekonomické a sociální problémy. Děkuji za tuto otázku. Máme zde různé pilíře pro zemědělství a rozvoj venkova a díky těmto pilířům a instrumentům můžeme a upravovat politiku podle charakteristik jednotlivých regionů. Jsou zde vypracovávány nové myšlenky a v této souvislosti bych chtěl v SZP po roce 2013 co nejvíce otevřít prostor pro členské státy, aby mohly lépe využívat nástroje pro strukturně slabé regiony. Eh, protože je určitě možné ještě lépe využít eh, místní potenciál, i když některé regiony jsou znevýhodněné. Proto potřebujeme spolupráci na místní úrovni, potřebujeme eh, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a v oblasti zemědělství na venkově, tak abychom mohli společně vypracovat řešení. Já si myslím, že druhý pilíř tyto možnosti poskytuje. A v rámci druhého pilíře mají také po kontrole stavu SZP členské státy možnost jednat. A určité finanční dotace mohou být přeneseny do slabších regionů, a tak, aby se řešily rozmanité problémy v Evropské unii. Chcete se k tomu ještě vyslovit, pane Giancarlo? Velice krátká odpověď, pane předsedo. Jeden z problémů, před kterými stojí zemědělství, je padělání našich zemědělských výrobků. A to má vliv na trh, na členské státy, navzdory tomu, že mají některé značky být právně chráněny, tak často výroba probíhá i mimo tyto oblasti a naopak se tváří, že se jedná o originální výrobky z této dané oblasti. Co s tím chcete dělat? Eh, ano, já si myslím, že zde odkazujete na takové výrobky, které konkurují eh, produktům, které mají geografické označení, označení původu. Eh, já si myslím, že to je základ politiky kvality Evropské unie v oblasti zemědělství. V současné době probíhá diskuze týkající se přizpůsobení nařízení o tomto označení původu, o e, i to může být určitá příležitost pro ještě lepší ochranu a kontrolu takovýchto chráněných produktů. Například u specialit, jako je olivový olej, a můžeme i nadále podporovat výzkum, abychom našli nové technologie, prostřednictvím kterých můžeme zajistit na trzích eh, ještě lepší kontrolu. A abychom také co eh, nejdříve přišli na případné podvody, na případné falšování takovýchto produktů. Ale podporovat takovéto produkty, to je zcela zásadní. A vše, co můžeme udělat v rámci našich pravidel, eh, dělat budeme, ale samozřejmě je třeba eh, přispět eh, také, je také mít třeba příspěvek od producentů těchto výrobků. Děkuji mnohokrát a nyní za liberály dávám slovo o panu Rejmesovi. Prosím, paní Rejmesové. Děkuji, pane předsedo. A pane Čilosi, vítám vás zde jménem ALDE. Jako liberálka bych se vás chtěla zeptat na následující. Zemědělské produkty EU mají vysokou kvalitu a také jsou nákladné. Při boji o podílech na trhu s jinými zeměmi, se třetími zeměmi, je důležitá otázka, jakým způsobem chcete zajistit na světovém trhu odbytové trhy pro eh, naše produkty. Jako zemědělka bych se vás chtěla zeptat, jak chcete podpořit produkci a odpovídající kroky v Evropské unii. Și am menționat speech de introducere, cred că já jsem se o tom zmínil ve svém úvodním prohlášení. Domnívám se, že ta specifičnost eh, produkce potravin v EU představuje kvalita naší produkce a to, že máme velice pokročilé přísné normy. A to také e, svědčí váš prospěch na mezinárodních trzích. E, měli bychom se zaměřit také na propagaci. E, já chci se věnovat této oblasti, propagaci evropských zemědělských výrobků. A společně na evropské úrovni hodlám, abych, hodlám přesvědčit členské země, že pokud budeme postupovat společně, budeme mít větší úspěch na mezinárodních trzích než prostřednictvím rozdrobených místních programů. Eh, já se domnívám, že eh, trhy jsou různé. Je třeba se obracet na různé kategorie spotřebitelů. Na emerging markets eh, by poptávka pro kvalitní a bezpečné potravinové produkci se také objevuje. Měli bychom využít této příležitosti, mimo jiné právě cestou politiky propagace. Samozřejmě kvalita, nezávadnost potravin závisejí také na technologiích zemědělské výroby. A proto máme nastavené určité normy, které samozřejmě nesmí sebou nést přílišnou administrativní zátěž. Tyto normy bychom také měli propagovat, a informovat o nich. Spotřebitele by totiž měli eh, vědět, co přesně znamená ta kvalita, kterou propagujeme. A agropotravinářský eh, sektor sehrává velice důležitou roli v zajišťování kvality. Proto také úzká spolupráce mezi notovými odvětvími, mezi eh, producenty a eh, obchodníky je velmi důležitá. A to nejenom z hlediska mechanismu rychlice trhu, ale pro ty samotné eh, produkty. Extra Doplňující otázka? Andiamo avanti e chiudiamo questo primo giro con l'onorevole. Mnohokrát, čili máme Další eh, řečníka, paní Morvoj, prosím. Děkuji mnohokrát, jsem zde a ráda bych se zeptala na následující, a to v maďarštině. Pane kandidáte, jste odborníkem z Rumunska a velice dobře víte, že bývalá komunistická země, nebo ve všech bývalých komunistických zemích zemědělství prošlo ještě hlubší krizí než zbytek západní Evropy. Když se podíváme na rodinné farmy střední velikosti, tak především ty měly velké problémy a nyní je doslova ohroženo jejich živobytí. Takže prosím, věnujte ty dvě minuty, které jsou vám dány k dispozici k tomu, abyste nám sdělili, jak chcete pomoci těmto malým rodinným farmám, farmám střední velikosti v členských státech a proč bych vás měla schválit jako komisaře. Eh, ano, malé podniky. Malé podniky představují velice důležitou část eh, počtu všech podniků v nových členských státech, a nejenom v nových členských státech, ale i ve starých členských státech, především v jižní Evropě se tento jev vyskytuje hodně. Na východě to souvisí ještě se skutečností, že nadále potřebujeme strukturální změny u těchto podniků. Myslím si, že druhý pilíř SZP musí být upraven tak, abychom se mohli věnovat tomuto typickému znaku malých podniků. Musíme modernizovat zemědělství, musíme využít prostředky v rámci druhého pilíře pro malé podniky, aby mohly projít modernizací. To neznamená, že budou větší, ale jde o to, aby prošly procesem modernizace, aby mohly na moderních trzích nabízet vysoce kvalitní produkty. Musíme využít místní trhy jako příležitost pro tyto malé podniky. Tyto malé podniky nemusí produkovat nutně pro export. Já to vidím ve své zemi, ale i v jiných zemích existuje velká poptávka pro specifických tradičních místních produktech. A já si myslím, že tyto malé podniky se můžou koncentrovat, soustředit především na tyto místní trhy. Já bych chtěl využít pro tento cíl mechanismy druhého pilíře a využít také plateb uvnitř druhého pilíře. Samozřejmě musíme dosáhnout větší vyrovnanosti mezi velkými a malými podniky. <clears throat> Ale ještě jednou bych chtěl zopakovat. Musí zároveň dále probíhat tento program restrukturalizace pro tyto malé podniky, aby produkovaly právě pro místní trhy. Děkuji mnohokrát. Velice mě uspokojilo, když jste říkal, že musíte dát přednost místním trhům, místní výrobě. Jak to chcete zajistit? Jak můžeme chránit naše vlastní trhy proti zahraničním produktům, které získávají velkou eh, podporu nicméně jejich kvalita je nízká, čili máte nějaký harmonogram, jak byste chtěl řešit eh, tuto otázku během následujících 12 měsíců, abyste pomohl menším farmám buď v Maďarsku nebo v Rumunsku. Když eh, se podíváte na toto video za rok, tak eh, bychom chtěli zhodnotit, do jaké míry jste byl úspěšní. Acest lucru, vă spuneam, cred că poate fi făcut. Ano, já si myslím, že toho můžeme dosáhnout. prostřednictvím návrhů týkajících se SZP po roce 2013. V následujícím roce o tom budeme diskutovat, abychom do konce roku mohli vydat sdělení komise. A toto sdělení bude zahrnovat eh, zásady pro budoucí SZP. A já doufám, že v tomto sdělení budou odpovídající návrhy pro další vývoj. O tom nebude diskutovat a rozhodovat jenom komise. Budeme do toho zahrnovat další aktéry. V tomto výboru je mnoho myšlenek, jak by mohla SZP vypadat. Také s ohledem na malé podniky. Já si myslím, že musíme vyvíjet místní trhy, snažit se je podporovat. Jsou součástí velkého vnitřního trhu, i když to jsou jenom malé místní trhy. A samozřejmě do návrhu SZP po roce 2013 tyto názory zahrneme. Děkuji mnohokrát, čili to je konec našeho prvního kola. Nyní se dostáváme do druhého kola a dovolte mi, abych zdůraznil, že jsme nezískali nějaké minuty navíc, kromě politické skupiny ALDE, nicméně Máme celou řadu členů, kteří jsou na takzvané čekací listině, takže prosím, pokud chcete dát šance také kolegům, kteří jsou na konci tohoto seznamu, tak prosím, buďte struční. A nyní má slovo pan Papastankos. Děkuji. Pane předsedo, jak hodnotíte možný dopad Evropské společné zemědělské politiky? Eh, v nabídka z července roku 2008 byl za určitý konsenzus eh, modality, eh, které byly projednávány v rámci VTO. Chcete, aby zde byly určité zámezky ze strany komise v rámci vyjednávání Doha, aby skutečně respektovali limit eh, už stávající reformy SZP. Máme tady určité ústupky, které byly vysloveny ze strany našich obchodních partnerů. Pane komisaři, prosím. De vedere, cred că uh, Comisia Europeană a Já se domnívám, že Evropská komise vystoupila s velmi důležitým návrhem u zemědělství. Už jsme skutečně vyvinuli významné úsilí a nyní musíme čekat, abychom zjistili, s jakými návrhy vystoupí naši partneři, s jakou nabídkou vystoupí. A já budu zastávat eh, velmi eh, pevné stanovisko v této věci. Já se domnívám, že eh, Evropa, na evropské úrovni už jsme se dostatečně snažili, zejména pokud je o přístup na trh, tak podle mého už není možné zacházet ještě dále, protože už nyní je náš trh otevřený a přejeme se dosáhnout dohody, protože všechny strany budou mít přínos multilaterální dohody. Takže nyní ovšem nespívá, než čekat, s jakými návrhy vystoupí naši partneři. Jorgose, prosím. Nedávná dohoda s zeměmi Středomoří a nejen s nimi prokázaly toho, že otevření trhu, kde není regulační rovnováha, vytváří konkurenční nevýhody pro eh, evropské producenty. Jak chcete lépe integrovat eh, neobchodní eh, určité obavy do tohoto vyjednávání. Jak chcete podpořit multifunkční charakter evropského zemědělství, především mimo jiné? Vidíte úspěšné řešení vyjednávání o HZO v oblasti dohody vyjednávání VTO? Eh, da, cred că dacă la asta v-ați eh, referit... Domnívám se, že hovořiteli o balíčku ohledně uznávání HZO a kvality, tak to je podle mého klíčový prvek dohody. Je to opravdu ústřední prvek, protože ten se týká vlastně celého jádra politiky, kvality potravinové produkce v EU. Samozřejmě existují i e, další předpisy na jednotném trhu, které řeší očekávání spotřebitelů a je třeba tyto aspekty podpořit v obchodním vyjednávání e, tak abychom získali našich partnerů e, uznání těchto věcí a také pokud možno, aby ve své produkci, aby tu svoji, produkci navýšili na stejnou úroveň, na stejné standardy. Ovšem značení, geografická a kvalita jsou pro mě, pro mě zásadní věci. Děkuji pane předsedo. Já bych rád nejprve řekl, že mám dojem, že z odpovědi pana Ciološe vypadl mikrofon. Eh, pardon, eh, eh, to byl pro vás české kabině. Takže myslím si, že tento dokument je definitivně třeba nechat za námi. Ve všech odpovědích, které jste dával, pane komisaři, jste odpovídal velmi formálně, pokud je o první a druhý pilíř, s tím, že ten velký pilíř, první pilíř, který tady spočíval na těch rozpojených eh, platbách od porukce, a s tím, že ten druhý pilíř by řešil všechny ty eh, aspekty, to znamená ty, ty, ty aspekty, kde jsou věci tak trošku v sásce, to znamená venkov, eh, situace malých a středních podniků. Nesměřete takto všem k jakému si dvojímu zemědělství, zemědělství v prvním pilíři na jedné straně kde máme přímé platby, je to dobře kontrolováno. A potom s druhým pilířem, který by zajišťoval všechno, co souvisí s ekologií a rozvojem venkova. Já bych od vás žádal, abyste uvažoval v intencích jedné velké zemědělské politiky, eh, která řeší celou tu komplexní problematiku a která bude tedy také lépe čitelná pro evropské občany. Eh, protože dva různé pilíře s dvěma různými soubory cílů, to přestává být eh, zřetelné. Eh, ano, já eh, znám vaše úvahy na toto téma, budu hovořit jasně. Já se tady nechci nějak zbytečně eh, výlučně předržovat těch formálních aspektů, rozdělení na první a druhý pilíř. Já si myslím, že v té aktuální etapě je skutečně důležitý ten věcný podklad, věcný obsah. A když máme dva pilíře, neznamená to, že máme dvojí zemědělství, dva různé typy zemědělství. V obou pilířích řešíme to stejné zemědělství, o kterém, tak jak jsem je tady popsal, diverzifikované. Máme vlastně vícero druhů zemědělství v EU. A pokud bychom eh, se v jednom pilíři soustředili na tu jednoletou, na to jednoleté období, s jednoletou bázi, s přímými platbami, eh, eh, máme tam ovšem také ty aspekty ekologické a také už předpisy a normy, které jsou závazné v evropské legislativě v druhém pilíři potom máme manévrovací prostor, tak abychom zemědělcům pomohli se lépe adaptovat na různé situace, aby mohli, abychom mohli modernizovat zemědělství v nových členských zemích, eh, ale také v jiných regionech Evropy. Eh, Budou nás tomu také nutit klimatické změny. Je třeba hledat lepší propojení mezi zemědělstvím a venkovem. Eh, máme tam potom to víceleté eh, programování a to nám umožňuje lépe, lépe řešit tuto problematiku. Já eh, chápu ty vaše obavy, já jsem otevřen různým řešením, ale v této fázi, to znovu zopakuji, eh, si myslím, že to nejdůležitější je ta věcná stránka věci, ne ta formální. Eh, SZP musí zajišťovat podporu přímo zemědělstvu, samozřejmě při dodržování existujících eh, evropských předpisů, a zároveň potřebujeme ten manevrovací prostor, který by umožnil modernizaci a postup vpřed. Misario, sua risposta. Děkujeme mnohokrát. Nyní má slovo Stefan. Um, Děkuji vám za vaši odpověď. Zdá se, že jste otevřen diskuse, to je důležité. Společná zemědělská politika, zemědělci a celá evropská společnost eh, potřebuje eh, konečně viditelnost této věci, čitelnost té věci a veřejnou diskusi o této věci. Moje poslední otázka. Eh, pokud je o ty dva pilíře, a ono to bylo nastaveno tak, že v prvním pilíři nebude spolufinancování, ve druhém ano. Určitě eh, na komi- něk- někteří na komisi a někteří, eh, některé hlavy státu uh, usilují o to, aby všude bylo spolufinancování. Jaký je váš názor na tuto věc? Pokud máme společnou zemědělskou politiku, potřebujeme mít také komunitární rozpočet. To je podle mého základní věc. Domnívám se, že u politiky rozvoje venkova spolufinancování hraje jinou roli, odlišnou od toho, co máme v prvním pilíři. V každém případě v aktuální eh, době tedy je moje pozice, eh, moje stanovisko toto. Pro politiku společenství potřebujeme komunitární rozpočet. Pokud je o typy financování, eh, není neměl bychom nějak předjímat možnost toho, aby členské země mohly vyváženým způsobem financovat tuto věc. A to, to by nemělo být, financování tedy společné zemědělské politiky by nemělo některak záviset na schopnosti či neschopnosti členských zemí eh, přispět k tomu financování. Děkuji a nyní pan George Lyon. Děkuji. Chtěl bych se omluvit, že jsem přišel pozdě, protože se Edinburghu se spozdili let. Pane kandidáte, chtěl bych se zeptat, jaké jsou tři klíčová opatření v následných letech a také co se týče konkurenceschopnosti evropského zemědělství. Prosím, pane komisaři. Yes, very briefly, I think that... Velice stručně, myslím si, že v první řadě je to otázka adaptace společné zemědělské politiky. Vydáme se tímto směrem především, abychom zvýšili konkurenceschopnost a v tomto ohledu investiční opatření a adaptace zemědělců, aby se přizpůsobili novým výzvám, je velice důležitým prvkem, protože tato adaptace aby neměla snížit jejich konkurenceschopnost, čili musíme investovat hlavně do modernizace. Myslím si také, že v prvním pilíři ten způsob, jakým budeme vyrovnávat distribuci přímých plateb by také mohlo přispět k tomuto vývoji a co se týče mezinárodních vyjednávání, myslím si, že máme důvod, abychom dali příležitost našim zemědělcům, aby mohli lépe využívat příležitosti na mezinárodních trzích. Čili pomocí našich vyjednávání, dosažených výsledků, můžeme dát novou příležitost našim zemědělcům. Já si myslím, že to by mohly být tři důležité prvky, aby uchovali a především posílili naše konkurenceschopnost. Děkuji, Georgi. Ano, slyším, co říkáte. Chci se jenom ujistit, zda také berete v úvahu nové nástroje biotechnologií, které jsou k dispozici jiným farmářům ve světě, čili myslíte si, že bychom měli mít eh, přístup k těmto technologiím také v Evropě. Vím, že to není úplně ve vašem portfoliu, nicméně je to velká otázka pro zemědělský průmysl a mě by zajímalo, co si o tom myslíte a jaké kroky byste podstoupil na komisi, abyste zajistil, aby evropští zemědělci měli přístup k biotechnologi- biotechnologiím, které jsou k dispozici jiným farmářům ve světě. Prosím, pane komisaři, hovoříte o konkurenceschopnosti. Abychom byli konkurenceschopní eh, v zemědělství, tak musíme najít především spotřebitele, konzumenty. Takže biotechnologie je zcela zásadní na vnitřním trhu, aby přesvědčila spotřebitele nebo jim dala možnost, aby měli určitou volbu. Zda chtějí nebo nechtějí určité eh, geneticky modifikované výrobky. Na druhou stranu závisíme na dovozech, především co se týče dovozu krmiva a v novém kolegiu musíme najít řešení, abychom mohli dát našim výrobcům v oblasti živočišné výroby, aby mohli zajistit tyto činnosti a aby neměli problémy, které se týkají našich nařízení. Čili biotechnologie jsou důležité. Je důležité mít také vědecké posudky v tomto směru a potom je to otázka, jak a do jaké míry zemědělci jsou schopni přesvědčit spotřebitele, aby využívali těchto produktů, protože pro náš společný trh je zcela zásadní eh, v tom širším kontextu našich politik kvality, abychom měli především nakloněné spotřebitele. Děkuji mnohokrát. José Bouvier, Bouvier prosím. Pane komisaři, dobrý den. Já bych rád pokračoval s touto problematikou, protože tady jste si vyslechl jeden názor. E, nicméně, když se dnes e, podíváme na program Coextra, tak uvidíme, že studie prokazují, že existuje reálný problém, pokud je o koexistenci, e, koexistenci produkce odvětví geneticky modifikovaných a nemodifikovaných plodin. A mne by zajímalo, jakým způsobem hodláte zajistit svobodu volby, jednak pro samotné zemědělce, tak také pro eh, odvětví zemědělská, která si přejí zajistit eh, produkci a spotřebu bez genetické modifikace. To mi dnes připadá velmi důležité, aby nedošlo ke kontaminaci, protože to reálně hrozí. A, v souvis, a s tím také souvisí, že máme podobný problém, jak se to sám již zdůraznil, u dovozu, u dovozu soji. Dnes eh, otázka omezení produkce vegetálních, eh, eh, vegetálních eh, proteinů znamená, že musíme dovážet soju a to i do těch odvětví, která by se přála produkovat bez genetických modi- geneticky modifikovaných plodin. Ano, pane Bove, já také znám vaši orientace, vaše obavy, v té, pokud je o tuto oblast, pokud je o koexistenci. Já s vámi souhlasím, že je třeba, aby spotřebitel měl na výběr, aby si mohl vybírat mezi geneticky modifikovanými a nemodifikovanými plodinami. Stejně tak zemědělci by měli být eh, tuto volbu. A neříkám to proto, abych se vyhnul odpovědi. Eh, možná víte, že to je věc, která přísluší členským zemím. Zajišťovat a kontrolovat provádění této Eh, politiky. Eh, jednak tedy stanovit pravidla pro konzistence, jednak také eh, zajišťovat jejich provádění. Takže tady bychom měli počítat s užší spoluprací s členskými zeměmi. Domnívám se, že to je možné. V každém případě tady je to primární odpovědnost členských zemí. Pokud je o rostlinné bílkoviny a soju, v současné době máme pravidla mezinárodního obchodu, kdy už nejsme nějak vázaní na to či jiné množství, protože v každém případě jsme rozpojili eh, platby podpory od eh, produkce. Eh, takže tady z tohoto hlediska tady existuje ta svoboda volby u soji. Ovšem problém je v tom, že Evropa navzdory veškerému úsilí by měla problém se zajištěním svých potřeb, protože Ehm, jsou, eh, je řada, protože není až tolik členských zemí, jak jsou klimatické eh, podmínky a půdní podmínky takové, aby umožňovaly produkci soji. Nicméně eh, já jsem ehm, otevřen veškerým možnostem, které by umožnily nám učinit alespoň kruček vpřed, ale myslím si, že je to skutečně reálné počítat s tím, že bychom měli soběstačnost u soji. Je třeba všem zajistit vyváženou situaci. Neměl bychom ohrozit naše chovatele, protože eh, určitým řešením, eh, respektive eh, protože jinak by došlo k tomu, že budeme dovážet maso a to bude samozřejmě, ta zvířata jsou stejně krmená tou geneticky modifikovanou sojou či kukuřici jinde. A děkuji. Skutečně toto, myslím, umožňuje zahání určitých úvah a výhledů do budoucna. A doufám, že budeme moci na této věci s komisí spolupracovat. Také jste hovořil o kvalitě. To mi připadá velmi důležité. Dnes eh, je tak trochu skandální situace na evropské úrovni. A já proto čekám, že nový komisař znovu zahájí jednání se Spojenými státy, protože jak můžeme dnes akceptovat to, že na další tři roky, když přitom jsme měli ten eh, konflikt ohledně um, hormonů v hovězí mase, tento eh, spor byl vyřešen, ale stále ještě máme jednu zemi eh, v, šans, eh, v EU, která eh, má 300% platby. Přece není, respektive masu z EU, tam, tam je stále celo 300%. Jak je, to, jak je to možné? Já si myslím, že komise by měla znovu zahájit jednání, aby, aby skončila s tímto mezinárodním skandálem. Ano, opět stílím vaše rozhořčení. Jak víte, je to otázka, eh, která spadá do portfolia Karla de Guchta, protože to jsou mezinárodní daní obchodu, ale jsem připraven s vámi spolupracovat tak, abychom eh, hledali řešení tohoto problému. Eh, je to věc, která se táhne již dlouho a já jsem otevřen tomu učinit maximum toho, co mohu, jakožto komisař pro zemědělství, abychom dosáhli řešení. Děkuji. A nyní dám slovo panu Děkuji mnohokrát. A pan Ashworth má slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, rád bychom slyšeli, co si myslíte o distribuci. Sdílím s vámi váš názor, že se musíme odklonit od historického základu, že musíme najít nová řešení. Mohu navrhnout eh, principy podpory, o kterých jste hovořil. Jsou tady tři principy. Jednak to musí být jednodušší, za druhé spravedlivější a za třetí transparentnější. A je tady celá řada národů, především nové členské státy, které mají eh, paušální příspěvky na hektar a pro ně to eh, je logický vývoj. Myslíte si, že tyto země, které prosazují tento princip, eh, mají pravdu? Co se týče distribuce, myslím si, že hovoříte o potravinovém řetězci. Ne, ne, hovořím pod, o podpoře pro země, zemědělství zemědělský promysl, že to musí být eh, spravedlivější, transparentnější a jednodušší. Tady jsme, myslím, byli jasný. Myslím si, že budoucí společná zemědělská politika musí mít taková, takové principy distribuce pomocí přímých eh, pladeb. Musíme udělat novou analýzu těchto pladeb a musíme vzít v úvahu také některé konkrétní prvky, abychom mohli zajistit lepší rovnováhu. Pochopitelně musíme být jasní, jednodušší. Rovnost to je také hodnota, kterou eh, chci prosadit a dále je to transparentnost. Komise již přijala určitá opatření, abychom byli transparentnější, co se týče distribuce těchto podpor. Čili nyní je na komisi, ale také v partnerství s Evropským parlamentem, abychom analyzovali, co zajistíme, abychom zajistili větší jednoduš, eh, jednoduchost, abychom dobře investovali evropské finanční prostředky, aby zde byla také schoda, která bude respektována. Ano, transparentnost, rovnováha, spravedlnost. Členské státy, které už mají možnost zajistit vysokou transparentnost v oblasti podpor, které jsou poskytovány farmářům, kteří mají nárok na tuto podporu, čili zcela jistě se chci ubírat tímto směrem. Děkuji. Další doplňující otázka. Ano, konkrétně, pane komisaři, jsem se ptal na to, co si myslíte o paušálních částkách na hektar a musíme zajistit spravedlnost musíme stále ještě uplatňovat eh, nějaké nápravné rozpočtové mechanismy. Co si myslíte o těchto nápravných rozpočtových mechanismech? Tady mám především na mysli rabaty. Membra, kolik? Ano. Dotace na hektar jsou ještě v nových členských státech už se rozhodlo o tom, že bude zaveden, pří, zaveden dotace na podnik, ale na základě té podpory, těch dotací, které zemědělci dostávali do posud. Potřebujeme mít ale jednotný přístup k celé Evropské unii. V současné době existují tyto dva systémy. Za hektar v nových členských státech a na podnik ve starých členských státech. Myslím si, že ale musíme dosáhnout jednotného platebního mechanismu. Musíme ale zohledňovat specifické faktory. Tím eh, dosáhneme spravedlivého rozdělení dotací. Ne, bohužel tím to končí. Není pan Eniu. Nedávno výrobci klecí, pro klecový chov. E, vlastně byla zamítnuta pomoc e, britské vládě, nicméně e, rumunští výrobci získali 25 od své vlády a 25 od Evropské unie. Něco z toho také uhradili britští daňoví poplatníci. Čili pokud tento zákaz bude dál platit, tak tady vzniká mm, nevyvážená situace. Možná to můžeme... Chcete pokračovat v takovéto politice, že budete znevýhodňovat tyto výrobce? Co se týče nového rozpočtu v roce 2002, tady byly špatné využití tohoto rozpočtu. Udělat určité kroky, abyste zabránil této situaci? Nu știu la care ajutare vă referiți. În 2002 România... Já nyní nevím, jakou pomoc máte na mysli v roce 2002. Rumunsko ještě nebylo členem Evropské unie. Nechápu úplně, na co se ptáte, na co odkazujete. Možná hovoříte o prostředcích v rámci SAPARDu, ty byly využity eh, na modernizaci sektoru. V roce 2002 jsme samozřejmě prostředky využili v eh, Rumunsku, které jsme dostali, ale tehdy jsme ještě nebyli členským státem. Možná byste se mohl vyjádřit jasněji, eh, na jaké instrumenty, na jaké nástroje odkazujete, na jaké prostředky? The two, there were two separate... Jsou tady dvě otázky. Jedna otázka se týká přítomnosti, to je důležitější a rád bych se vrátil k takovým obecnostem v této oblasti. Chcete ještě ukončit ty své dvě minuty? Máte příležitost to hovořit dvě minuty a nehovořil jste dvě minuty. Dobře, budu tedy pokračovat. Obecněji se zeptám eh, na zákaz klocovém chovu. Má to začít od roku 2012 eh, a v Itálii, ve Španělsku v podstatě pokohávají. Eh, spotřebitelé chtějí jíst vejce a pokud tento zákaz bude prosazen, tak tady bude celá řada dovozů z Indie a z jiných zemí v případě těch, tohoto typu vajec. Čili jsou tady eh, také dostávají krmivo, pšenice, která nebyla vyprodukována v Evropské unii. Čili uvědomujete si, že jsou tady určité nesrovnalosti? Eh, ano, pravděpodobně odkazujete na nařízení Evropské unie o klecovém odchovu drůbeže. Zde se plánují investice do modernizace tohoto odvětví. Toto nařízení souvisí s, dobrými, s dobrými životními podmínkami zvířat. Všichni producenti v Rumunsku i ve Velké Británii musí dodržovat tato ustanovení. Pokud já vím, aplikace těchto ustanovení už byla eh, zkontrolována před nějakou dobou. A existují zde jasná pravidla, která musí producenti jak v Rumunsku, tak ve Velké Británii dodržovat. Dále zde podporujeme investice do tohoto odvetví a samozřejmě nám jde zde o to, aby tyto investice skutečně byly realizovány, aby tak byly naplněny normy Evropské unie. Děkuji. Nyní má slovo pan Doc, ale nevidím ho v této místnosti. Dobře, budeme tedy pokračovat dál. A má slovo Michel Dantan, prosím. Pane kandidáte na komisaře, eh, ve svých odpovědích na náš písemný dotazník jste řekl, že budoucí eh, stabilita evropského zemědělství bude eh, znamenat, že v SZP bude muset být zavedena také jakási záchranná síť. Musí to být efektivní moderní mechanismus. Eh, veškerá, veškeré snahy v uplynulém desetiletí ehm, ukázaly, že je třeba eh, mít eh, efektivní regulativní nástroje. Ovšem, ta nová SZP vlastně už začíná být jakýmsi správně řízeným zemědělstvím. Čili s jakými nástroji počítáte do budoucna a také jak pojímáte některé veřejné nástroje ehm, a také soukromou regulaci Domníváte se, že tyto nástroje by byly rovněž užitečné a zajímavé a podpořil byste iniciativu, která by znamenala eh, další rozvoj doktriny komise v této věci, eh, která s tím, že doposud vlastně ta regulace znamená překážku konkurence, hospodářské soutěže. Pokud je o regulační nástroje, já eh, stojím o moderní mechanizmy, které neohrožují fungování, neohrožují fungování trhu. A už jsme eh, takto začali postupovat u některých specifických sektorů. Máme mechanismy jako například eh, ten záruční eh, pojišťovací fond, který týká se to pojištění příjmů, v situaci, kdy dochází k velkým vykyvům cenovým, což má potom velké dopady na příjmy zemědělců. Takže už jsme začali aplikovat eh, tento mechanismus pro sektor ovoce a zeleniny a možná je to něco, co bychom mohli vztáhnout i na další sektory, na další odvětví. Čili eh, navrhnout nějaký obecný mechanismus, eh, který by potom mohl být přizpůsobován pro různá odvětví. Hovořil jste také o, mm, případně o smluvních nástrojích, ano to, s tím se počítá pro sektor mléka, tam se to už zavedlo, pokud to bude fungovat, můžeme to zavést i jinde že eh, stimulovat eh, také vyjednávací kapacitu zemědělců v rámci jednotlivých odvětví zemědělské výroby eh, s tím, že vše, co by se týkalo uzavírání soukromých smluv, samozřejmě nesmí představovat překážky hospodářské soutěže. A my se budeme snažit spolu s ostatními komisaři zavést nějaký systém výjimek, protože agro potravinový sektor je velmi specifický. Ehm, no, ono není možné ten trh nechat, aby působil e, všemi e, směry. Je třeba působit na trh tak, aby zajišťoval dobrou rovnováhu nabídky a poptávky. E, čili chceme uplatňovat jedině taková opatření, která neohrozí fungování toho, naopak posílí jeho dobré fungování. Ten garanční, záruční fond a pojišťovací fond pro příjmy zemědělců tam také se může počítat eh, s řešením prostřednictvím smluv. Kromě toho možná zahájíme, myslím, že by to zasloužilo ještě hlubší analýzu, ale už máme některé intervenční mechanismy, které jsme si přenesli a zachovali z minulosti. Mohli bychom je možná přizpůsobit, to by bylo jedno řešení. A potom, pokud je o přímé platby, tak to je také eh, jedna z cest, jak zajistit stabilitu přímo zemědělců. Pokud je o rovnováhu strany nabídky a poptávky, tak tam také e, to smluvní ošetření by mohlo být e, řešením. Mezi starými nástroji jsme měli nařízení, e, respektive regulaci produkce. Hovořil jste o významu kvality. Domníváte se, že u vysoce kvalitních produktů by bylo možné tam ponechat některé nástroje pro regulaci objemu produkce? protože kvalita sama o sobě nezajistí cenu, ovšem je možné naopak kontrolovat eh, objemy na, eh, produkce na trhu. Já nevím, zda je možné eh, mít kvóty, leda snad v něk- mít kvóty v některých regionech EU. Tady by byl problém se základy fungování trhu. Hovořil jste tady o značeních kvality, původu, zeměpisnému značení je třeba skutečně se zabývat tím, které mechanismy nejlépe zajistí eh, kontinuitu eh, určité vyváženosti produkce. Eh, domnívám se, že tady mohou být i jiné aspekty, které nám umožní pokročit v těchto úvahách. Myslím si, že není možné vytvářet Eh, nějaké ostrůvky velmi přísné regulace na společném trhu. Ehm, to ne, musíme se tedy zamýšlet nad tím, jak celou tu situaci řídit. má slovo pan Tabody. Pane Celoši, jak může eh, Evropská zemědělství překonat rostoucí volatilitu na zemědělských trzích? Už jste hovořil už jste o tom trošku hovořila. Mohli byste ještě upřesnit, jaké nové typy veřejné regulace, jaké nové eh, záchranné sítě by měly být zavedeny na místo eh, veřejných intervencí, které už byly odbourány. Jak je váš plán, jak přispět eh, k vyřešení této palčivé otázky, nevyřešené otázky, kdy velké obchodní řetězce mají dominantní pozici Eh, dom, rozhodně silnější než zemědělci. Je to problém prakticky všude v Evropě, i u vás v Rumunsku a prakticky ve všech členských zemích. Eh, hodně úspěchu, pane komisaři. No, eh, pokud jde o volatilitu a jiné mechanismy, jak už jsem říkal, Eh, je zde možnost rozšířit ten mechanismus, který máme zaveden pro ovoce a zeleninu, a eh, eh, příspěvky do pojišťovacího fondu, což by pak umožňovalo konkrétní intervence, pokud dochází k výrazným, k výrazným cenovým fluktuacím, a tedy fluktuacím v příjmech. Já se domnívám, že to by mohlo být jedno řešení. Dále už jsem hovořil um, o smluvním ošetření. Uh, a tady pokud o ty eh, velké obchody, eh, a eh, respektive o velké pro, obchodní řetězce, já si myslím, že je třeba s nimi vstoupit do jednání o tom, jaká, jak je distribuována předaná hodnota v rámci celého řetězce. Eh, v rámci tedy jednotlivých eh, specifických odvětví. Eh, už jsme to zahájili v mlékárenství, můžeme se pustit do takovýchto jednání i v jiných odvětvích, ale tady nehovořím o intervencích veřejného sektoru, protože je třeba, aby trh fungoval, aby rovnováha mezi poptávkou a nabídkou s tím, že fixace cen, tedy ceny se stanoví právě na základě souhry nabídky a poptávky, to musí být zachováno tento princip, ale zároveň se mohou vést jednání v rámci jednotlivých odvětví a můžeme přijmout opatření, která by umožnila zemědělcům se združovat a mít lepší vyjednávací pozici. To by mohlo být také jedno z řešení, protože často si myslím, že je problém právě v nerovnováze těch eh, partnerů vyjednávání, těch smluvních stran. Pokud je eh, o eh, distribuci přidané hodnoty, Eh, nejsou to vždy ty velké řetězce, které z toho mají zisk, někdy tam do toho vstupují ještě další aktéři do celého toho řetězce. Já si myslím, že tuto problematiku je vždy, řešit, je vždy třeba řešit v rámci každého odvětví. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Budeme pokračovat. Paní Marian Haken, děkuji. Pane kandidáte, ve své prezentaci dnes dopoledne jste říkal, že společná zemědělská politika by měla především zajišťovat potraviny a dobré platy zemědělců. Pochopitelně to je vzájemně propojeno. Pokud zemědělci nemají dobré příjmy, tak v Evropě nebude dostatek potravin. Čili co může ovlivnit tyto eh, platy a příjmy? Je tady několik velkých maloobchodníků, kteří působí na našem trhu a v nedávné době v Velké Británii bylo potvrzeno, že vznikl orgán, který se dívá na kodex chování. Eh, a podobné, podobný slib zazněl také eh, v Irsku, má tam být takový ombudsman. Čili chtěla bych se vás zeptat, co si o tom myslíte a jaké kroky, pokud vůbec nějaké, uděláte, aby tyto rovnová, nerovnováhy, které jsou většinou mezi těmi velkými, eh, malobchodníky a zpracoviteli byly vyrovnány. Podobně jako v Rumunsku, kde jsem působil jako ministr zemědělství, zemědělství jsem chtěl, aby jak výrobci i maloobchodníci spolu jednali a vytvořili jsme takovýto typ eh, velice praktických postupů a pokynů, abychom vytvořili pravidla, ale myslím si, že by to mělo probíhat mezi aktéry v rámci potravinového řetězce. Jako komisař mohu povzbudit takovýto typ diskusí, ale v této fázi komise nemůže zasahovat do vztahu mezi výrobci a maloobchodníky. Ale tento typ kodexu dobrého chování v rámci těchto vztahů by mohl být řešením, nicméně musíme mít eh, dohodu mezi, obou, mezi oběma stranami. Ale obecně, jak už jsem říkala panu Tabadžimu, tento typ vyjednávání v rámci potravinového řetězce mezi několika aktéry by nám mohlo přinést eh, řešení, abychom lépe regulovali rozdělení přidané hodnoty v rámci potravinového řetězce. Jako komisař mohu pouze povzbudit takovýto typ diskusí, protože to je také otázka, která se týká hospodářské soutěže. Další otázka. Děkuji, pane komisaři. A slyším, co říkáte. Doval jsem, že možná v rámci eh, skupiny na vysoké úrovni, která se zabývá zemědělstvím a potravinami, možná nějak rozpohybujete tento problém. Chápu, že říkáte, že můžete v podstatě pouze povzbudit jednotlivé aktéry, aby na tom spolu spolupracovali. Vidíte tady nějaké možnosti, že tato skupina na vysoké úrovni může řešit tento problém, protože je to velký problém a skutečně pokřivuje ceny, jsou tady nerovnováhy mezi jednotlivými aktéry. Pane komisaři, během následných měsíců přijdu do parlamentu, abych předložil výsledky jednání skupina na vysoké úrovni a jsem připraven využít všechny dobré výsledky, které vzejdou z tohoto vyjednávání, abych analyzoval možnost a rozšířil tento typ diskusí do jiných sektorů. Ale budu to provádět v úzké spolupráci s kolegy z oblasti hospodářské soutěže. Musíme mít argumenty, abychom zastoupili jednotlivé aktéry v jednotlivých sektorech, abychom mohli mít určité výjimky eh, z pravidel o hospodářské soutěži. Je to velice důležité, protože máme společný trh, musíme mít společná pravidla, ale jsem připraven vyhodnotit všechna řešení, abychom mohli objasnit tuto otázku, abychom posílili postavení producentů eh, v rámci vyjednávání eh, v potravinovém řetězci. Děkuji, výborně. A Nyní opět Rozobové, prosím. Eh, ano, k eh, takovému globálně všemu tématu, pokud na diskusi, kterou jsme tady vedli na začátku, Evropské zemědělství výrazně je závislé na fosilních energiích. Máme 900 milionů tun eh, nafty, které se využívají v zemědělství každý rok, to znamená dvě tuny na obyvatele v Evropě. To znamená zemědělství globálně Eh, nese zodpovědnost za více jak 20 eh, emisí CO2, eh, tedy v Evropě. SZP vlastně stále více tlačila na zavádění průmyslového modelu zemědělství a zavádění technik, které narušují životní prostředí, narušují, zhorší kvalitu půdy, vod, znečišťují ovzduší. Stále více se například selažuje se vášuje jako kukuřice, aby z toho tady získali peníze, ale ono to oružuje to životní prostředí pro zemědělství. A dnes tedy bez podpory veřejného výzkumu a bez podpory ze strany členských zemí e, nemůžeme mít zemědělství, které by, bylo, které by dobře hospodařilo s energiemi, se vstupy. E, co hodláte jakožto komisař podpořit? E, hodláte podpořit nějaký projekt, který by reagoval na potřebu řešit klimatické změny? Ano, já jsem to již řekl. Domnívám se, že problematika klimatických změn a ochrany životního prostředí, že toto všechno musí jít ruku v ruce s rozvojem našeho zemědělství, protože tady jde e, o to, že řešíme očekávání spotřebitelů a daňových poplatníků. Domnívám se, že v druhém pilíři máme větší prostor pro rozvoj mechanismů, které by nám umožnili e, Eh, obohatit eh, tyto výsledky eh, mezi různými regiony. Já budu určitě úzce spolupracovat s kolegou pro výzkum, tak abychom se zabývali tím, jak využívat výsledky výzkumu. Případně můžeme vyvinout i specifické mechanismy pro podporu inovace v zemědělství. Domnívám se, že myšlenka Eh, lépe zhodnotit eh, lokální zemědělství, by také mohla přispět k řešení této problematiky, eh, protože je pravda, že někde v některých regionech se příliš kladl důraz na to průmyslové zemědělství. Je samozřejmě třeba, aby zemědělství bylo konkurenceschopné, aby bylo schopné produkovat, ale v některých regionech bychom se mohli více zaměřit na lokální zemědělství, lokální produkci pro lokální trhy. S tím, že bychom tedy potom akceptovali, že tyto, toto lokální zemědělství je součástí eh, společného zemědělství eh, v Evropě. A to si myslím, že také vlastně nepřímá cesta, jak podpořit eh, takové zemědělství, které lépe zohledňuje aspekty životního prostředí a dochází pak také k lepší distribuci zdrojů na místní úrovni. Děkuji. Mám ještě další otázku, která se vrátí potom k příjmům zemědělcům? Já jsem eh, od vás ještě neslyšel jedno slovo. Ehm, totiž neslyšel jsem od vás věc, že Evropa v rámci politiky hospodářské soutěže zakazuje ztrátový eh, prodej. Eh, jak je možné, že v zemědělství nemáme žádnou legislativu, která by zakazovala ztrátový prodej například ovoce a zeleniny, nebo mléka, nebo masa? Pravidelně se objevují krize související se ztrátovým prodejem. Eh, čili je třeba toto legislativně ošetřit. Eh, před více jak 60 lety pan Roosevelt eh, v roce 44 řekl, připravíme legislativu, která by zakázala ztrátový prodej v zemědělství. Není přece normální, aby zemědělec byl dotlačen k tomu, že prostě se ztrátou prodá svoji produkci. Já si myslím, že to je Eh, otázka, eh, problematika, do které vstupuje eh, samozřejmě výrazně, tak je ten obchodník, který nakoupil zemědělce a pak to prodá dál se ziskem. Zemědělec tady je v roli výrobce a v určité chvíle může prodávat se ztrátou, protože to vykompenzuje příjmy z prodeje třeba v předchozím roce nebo v následných obdobích. Já si myslím, že tady bude třeba hledat mechanismus, který by zajistil, aby zemědělci nebyli nuceni a tlačeni k, k prodeji se ztrátou, ale vlastně ty přímé platby právě eh, tady v této věci pomáhají. Pomáhají tomu, aby eh, zemědělce, zemědělci byli eh, konkurenceschopní mm, v souvislosti s cenami, které jsou nabízeny. Já se domnívám, že eh, já jakožto komisař pro zemědělství nemohu přímo ovlivnit asi tuto problematiku a měli bychom se tímto problémem zabývat a, eh, a zanalizovat, eh, do jaké míry také tento problém souvisí s postavením malobchodních řetězců. Já samozřejmě se také domnívám, že zemědělec by neměl být nucen a tlačen do takovéto situace. Pan Vojčechovský, prosím, děkuji. Pane předsedo, pane kandidáte, já jsem velice rád, že zde mohu hovořit jménem nového členského státu. Jde zde o diskriminaci, pokud jde o úroveň dotací. Předchozí komise navrhla následující řešení. Po roce 2013 úroveň dotací bude rozdělena tak, že některé země dostanou více, jiné dostanou méně. A mezi těmi diskriminovanými jsou některé staré členské státy a některé nové členské státy. Portugalsko, Španělsko, Velká Británie, Švédsko a Finsko jsou v průměru. Není zde žádný, žádné opodstatnění toho, proč by zde měly být takovéto rozdíly v procesu dekaplingu. Eh, co chcete udělat pro to, abyste zlepšil tu situaci, aby zde nedocházelo ke k diskriminaci některých zemí? Eh, Pane Vojčechovský, už jsme řekli, že téma kritérií pro rozdělení přímých prade, plateb, to je téma, o kterém se bude hovořit. A to předtím, než budou předloženy návrhy na reformu SZP. To bude také příležitost pro to, abychom se snažili i s Evropským parlamentem nalézt řešení, a která nám umožní dosáhnout lepší rovnováhy. A tyto rozdíly je možné odvodnit tím, že v jednotlivých členských státech jsou různé podmínky pro zemědělskou produkci. Ale cílem musí být mít jasná transparentní kritéria, pomocí kterých se vyhneme takovéto diskriminaci. V následujících měsících, až budeme hovořit o budoucnosti SZP, se budeme snažit společně nalézt řešení. Jaká kritéria, jaká, jaké mechanismy by bylo možné využít pro stanovení nových kritérií, aby byla zrušena historická kritéria? Děkuji, pane kandidáte, za vaši odpověď. Já se domnívám, že to souvisí také s rozpočtem. Já bych chtěl zdůraznit, že zde nejde o to odebírat peníze těm, kteří jich malí více a dávat je jiným. Ale já si myslím, že zde jde spíše o to dávat více těm, kteří nemají dost. Mě by zajímalo, co tedy chcete dělat eh, s rozpočtem SZP? Já si myslím, že byste měl bojovat za větší rozpočet pro SZP. V důsledku Lisabonské smlouvy máme víč, více evropské integrace, takže bychom měli mít také více peněz pro zemědělství. To je jeden z mých hlavních cílů. Pokud jde o geneticky modifikované organismy, Podporoval byste situaci, kdy každý členský stát by měl mít vlastní legislativu týkající se toho, jestli chtějí produkovat eh, geneticky modifikované organismy či nikoli? Ano. Tento návrh už předložil předseda komise, pan Barroso. To také podporuji. Vycházím ze zásady, že vědecké zprávy a vědecké studie jakmile ukážou, že zde neexistují žádné rizika pro zdraví pro spotřebitele nebo pro životní prostředí u těchto produktů, ve chvíli, kdy tyto studie budou k dispozici, potom by bylo možné řešit situaci tak, že necháme rozhodnutí na národní úrovni. Protože v členských státech jsou různé přístupy k, ke geneticky modifikovaným organismům. Za tuto oblast je odpovědný můj kolega, který má portfolio zdravotnictví a ochranu spotřebitelů. Děkuji. Pan Messerschmidt. Já pocházím z Dánska. Tam je široká politická schoda, že zemědělské dotace v Evropě škodí zemědělství škodí hospodářství, škodí spotřebiteli a proto by měly být zrušeny. A z tohoto důvodu se nám líbil směr, kterým se vydávala komise v posledních pěti letech za paní Fischer-Bélové. Kolega Levandovský ale není řekl, že v následujících pěti letech se takto postupovat nebude. Levandovský hovořil o ukončení a postupného rušení dotací. A nechce snižování, ale buď stejnou úroveň nebo zvyšování. Vy jako komisař chcete postupně rušit dotace nebo souhlasíte s panem Levandovským, že dotace musí zůstat? Já nevím nic o tom, že Marian Fisher Bell by měla za cíl snižovat dotace. Snažila se o to nalézt eh, rovnováhu v případě modulace, a pokud jde o přímé dotace v rámci prvního pilíře a rozvoj venkova v rámci druhého pilíře. A snažila se o posilování tedy druhého pilíře a o rozvoj venkova. Problém modulace zde už není, protože v SZP po roce 2013 společně s členskými státy budeme mít možnost rozhodovat o tom, a jaká část rozpočtu bude v pilíři 1 a jaká část rozpočtu bude v pilíři 2. Já už jsem ale řekl, že tyto dotace a přímé platby hrají důležitou roli. Pokud jde o stabilitu příjmů, také producentů v Dánsku. Já si myslím, že to je velice důležitý mechanismus, který musíme zachovat. Potřebujeme ale také rovnováhu mezi pilířem 1 a pilířem 2. máme příležitost to teď v následující eh, debatě eh, nějakým způsobem eh, vyrovnat. Modulace už nepřichází v potaz, ale přímé platby v každém případě musí sehrát svoji důležitou roli musíme zajistit minimální příjem pro producenty a já si myslím, že dotace musí zůstat. Pane kolego, pane komisaři, pan Levandovský se vyjádřil ohledně dotací. Řekl, že by tyto dotace neměly přestat. Konkrétní otázka, souhlasíte s tím, že by dotace měly být snižovány? A nyní představuje rozpočet 40 v budoucnosti by měl být méně. V mé zemi je mnoho lidí, kteří skutečně nesouhlasí s tím, že tak velký objem rozpočtu se dává do zemědělství. Spotřebitelé i vnitřní trh by na tom byli lépe, pokud bychom dotace zrušili. zemědělství by nemělo záviset na státu, takže byl byste po snižování, pro snižování dotací a budete se o to snažit ve střednědobém či dlouhodobém výhledu? Já se domnívám, že SZP potřebuje koherentní rozpočet. Nejde zde jenom o peníze, a které jsou pro producenty. Jde zde o dostupnost potravin v EU. Jde zde o celý potravinový trh. Nejde zde jenom o vnitřní eh, trh. Hraje zde ale také důležitou roli zaměstnanost. Už jste to řekl. Už jsme to řekli. Tento rozpočet je opodstatněný. Protože tím zajišťujeme produkci potravin pro Evropu. A teď je malý exkurs. Nesmíme udělat chybu a snižovat podporu produkce, protože poté by byly náklady mnohem vyšší. V této souvislosti se domnívám, že vysoký rozpočet pro zemědělství je opodstatněný. Argumenty jsou jasné. Musíme ale využít reformu proto, abychom komunikovali jasně a transparentně. Musíme jasně sdělit, proč je tak důležité, abychom podporovali zemědělství z rozpočtu. Rozpočet pro SZP musí i nadále mít dostatek prostředků. Musíme ale hovořit o tom, kde se dá nalézt eh, nějaká rovnováha mezi plířem 1 a 2, ale v žádném případě nechceme eh, uvést do nebezpečí zemědělce. Nyní se dostáváme do čtvrtého kola. Dodržujeme čas. Dostaneme se k dalšímu kolu a dáme slovo panu Sikerskému, prosím. Předešlý řečník řekl, že budeme věnovat velké finanční zdroje společné zemědělské politice. A evropští zemědělci nemají pocit stability, kterou by to mělo zajistit. To je problém číslo jedna. Druhý problém je v tom, že jsou tady tržní mechanismy, například platby, měly by se vázat na plochu, co se týče zemědělských činností, nebo by se to mělo pojít na počet aktivních zemědělců. Co se týče jednotlivých členských států, tak máme například menší farmy, které jsou ve specifické situaci ve venkovských oblastech, čili jaké nástroje podpory byste vytvořil pro tento typ zemědělství. Jak chcete podpořit tyto zemědělce, jak chcete pomoci zemím, kde zemědělská družstva se nezvětší, co se týče plochy. Stabilit. Děkuji. Ano, určitě ne všichni zemědělci pocitují stabilitu, kterou nabízí SZP. Jsou některé regiony, eh, mimo jiné ve vaší členské zemi. Eh, do budoucna se eh, míra přímých plateb zvýší, protože vaše země začala na nižší úrovni, ale zároveň, kromě toho, je třeba vést další úsilí, a totiž restrukturalizovat, a modernizovat zemědělské podniky. A v tomto ohledu společná zemědělská e, politika nabídne příslušný mechanismus. Pokud je o moderní tržní mechanismus, již jsem uvedl, že tady nechci zabíhat do podrobností, protože to je e, odborná technická věc, kterou budeme muset prodiskutovat s odborníky a připravit s odborníky. A domnívám se, že například vytvoření záročního fondu, který by zajišťoval stabilitu příjmu zemědělců nebo by nebo intervence v době, kdy klesají eh, nějak dramaticky příjmy zemědělcům. Samozřejmě v některých eh, eh, oblastech by byla nebývá situace odlišná, tak takovýto fond by pro mne představoval řešení. Zároveň určité typy smluv v některých odvětvích by také mohly zajišťovat stabilitu cen a zároveň i příjmů pro zemědělce. Uvidíme, zda budeme moci nalézt ještě jiná řešení, ale podle mého názoru skutečnost, že existuje tento problém a že o něm eh, hovoříme, už eh, to samo o sobě představuje určitý výchozí bod. Pokud je o malé podniky, rodinné farmy, eh, Eh, způsob, eh, jak fungují eh, platby, případně platby na hektar. To umožní částečně řešit situace. V rámci SZP také podle jednotlivých regionů, podle jednotlivých kategorií zemědělců budeme moci identifikovat konkrétní mechanismy, které budou ještě lépe přizpůsobeny. Pokud je o zaměstnanost a to, že zemědělství je zdrojem pracovních míst, přispívá k jejich tvorbě a udržení, to je Tady je eh, jedna myšlenka, eh, která je mi velmi blízká, totiž eh, měli bychom nalézt nějaké indikátory, které by nám umožnily přispět ke změně situace. Já vím, že v některých složkách komise v minulosti byla tendence, byl určitý trend zavést tyto nové indikátory, ale zatím jsme ještě nenalezli způsob pro vyhodnocování dopadů takovýchto opatření. Pan Sekersky. Děkuji. Hovořil jste o modernizaci, restrukturalizaci. To je pravda, ale to všechno něco stojí. A musíme najít patřičné finanční zdroje. Za druhé, co můžeme udělat, aby tento systém přímých vladeb byl jednotnější? Bereme v úvahu specifické potřeby zemědělců, kteří pracují v oblastech, kde produkce není tak výnosná, kde jsou velice obtížné podmínky. A na závěr vidíte nějakou možnost, že by mohla být poskytnuta podpora specializované výrobě, jako například eh, tabák, což je typické eh, na farmách, například v Řecku a v Polsku. Eh, da, deci plățile directe vor fi prin criteriile pe care le vom Eh, elabora pentru politica agricolă comună. Eh, jednotné eh, platby na základě kritérií, která zavedeme pro novou společnou zemědělskou politiku, zajistí lepší spravedlnost, větší spravedlnost. Já jsem to již řekl, už jsem to zdůraznil, že to bude představovat jednu z mých priorit. Jde o přizpůsobení v prvním pilíři. A domnívám že eh, z toho budou mít prospěch i ti zemědělci, o kterých jste eh, hovořil. Samozřejmě některé typy výroby eh, nejsou až tak ziskové a také v druhém pilíři potom řešíme právě investice do modernizace, například samozřejmě zemědělci se mohou orientovat Eh, na produkci, která je ziskovější, orientovat se podle situace na trhu. Pokud je konkrétně o odvětví tabáku, jak víte, už padlo určité rozhodnutí, ta reforma, vedla se o tom diskuse před pár lety a eh, členské země mají manévrovací eh, prostor na základě článku 68 řízení o přímých platbách a takto můžeme hledat přechodná řešení i pro tento, řešení pro přechod i v tomto sektoru. Děkuji, pan Mark Tarabela. Pane eh, kandidáte, já v roce 2009 sdílím velký smutek některých procentů mléka, eh, kteří museli eh, to mléko vylít a to kvůli eh, deregulaci eh, na trhu, která se byla zmiňována. Pokud je o regulaci do budoucna, to je eh, pozitivní, že se o tom hovoří. Mm, hovoří se tady o moderní regulaci, o smluvních stazích v jednotlivých odvětvích, ale obracíme se zády k tomu jedinému dnes efektivnímu řešení. Komise zavrhla kvóty, které na trhu fungovaly už velice dlouhá leta. Takže mě by zajímalo, pane komisaři, zda zatímco čekáme na nová eh, pravidla, eh, úplně zavrhnete eh, v tom mezidobí kvóty, a nebo zda se pokusíte přesvědčit členské země a kolegy v komisi, abychom je dále používali. Dále, pokud je o cukr, tam tady opět, to je další deregulace vedle mléka, hovořil se o rozplnění pladeb, o, o spravedlnosti, odvrh, zavrhnete do budoucna rozpojení plateb od produkce i v zónách, které jsou znevýhodněné. Eh, pokud jde o kvóty, tak eh, to nejsem já, který by se k tomu vracel zády. Tady proběhla diskuse s členskými zeměmi, nebo mezi členskými zeměmi v Rade a bylo učiněno rozhodnutí. Domnívám se, že eh, vracet, pokud bychom se vraceli k takovému mechanismu, tak by hrozilo, že budeme destabilizovat ty samotné zemědělce a trh, protože prostě jsme se vydali určitým směrem po té, co padlo to rozhodnutí. A já si myslím, že řešení nespočívá v tom, abychom se vraceli zpět a, a pohlíželi do minulosti, ale abychom naopak nalezli mechanismus, kdy eh, poté, co zrušení kvot přineslo určité příležitosti pro některé chovatele, tak aby to eh, neovlivnilo eh, konkrétní režimy, regiony, kde jsou konkrétní problémy. V některých částech odvětví mléka je podle mého třeba hledat adaptované nástroje, já se tím budu zabývat, ale domnívám se, že za podmínek, kdy eh, stále více otevíráme evropský eh, trh, bychom měli eh, zachovávat kvóty. Kvóty možná řeší problém variability nabídky, ale nikoli variability poptávky. Tady podobnou situaci jsme měli nedávno, tady došlo k poklesu poptávka. A kdybychom bývali měli kvóty, tak by to ten problém nevyřešilo. Takže já si myslím, že kvoty nejsou nutně tím eh, adaptovaným mechanismem, ale to nám nebrání hledat jiné mechanismy, které by zaručily větší stabilitu v sektoru mléka, zejména eh, v znevýhodněných regionech, eh, zejména v těch, které jsou výrazně závislé právě na produkci mléka. Ale už v případě kontroly zdraví jsme se snažili řešit, hledat řešení v rámci článku 68, což by nám umožňovalo provádět specifické intervence konkrétně zacílené. Já si myslím, že bude třeba se tomu věnovat i následně. Já chápu potřebu adaptovaných řešení pro některé typy regionu. Ale k tomu se tady budeme muset ještě vrátit. Děkuji, pane komisaři. Jak jsem již řekl, chtěl bych, aby se vedle mléka hovořilo i o cukru. Tam před několika lety došlo k výrazným změnám a produkce vlastně byla výborná. Máme přebytek nějakých 600-700 tisíc tun a eh, VTO nám eh, umožňuje exportovat 1,3 milionů tun, ale dnes eh, je ten globální trh deficitní. Pokud se podíváme na ceny, mohli bychom bez jakýchkoliv intervencí exportovat, vyvážet, ale nemůžeme tak to je další deregulace nebo nefunkčnost trhu. Eh, vy jste se o tom zmiňovali jsem úvodním, uh, úvodním uh, projevu, tady jde o selhání trhu a vy jakožto uh, komisař uh, budete se tím zabývat, budete do toho chtít nějak vstoupit a jak? Jakým způsobem? jak to budu chtít udělat. No, je třeba se podívat na to, jaké jsou, jaký má prostor v rámci reformy, která byla rozhodnuta Eh, v radě. Také je třeba se podívat na příležitosti na světových trzích. Eh, jaký tedy je manévrovací prostor na základě těchto kritérií? A mohu vám eh, slíbit, že od 27. pokud byl potvrzen ve funkci, vám dám přesnější odpověď, protože určitě tato věc se zaslouží hlubší analýzu, jednak tedy ohledně toho manévrovacího prostoru v té již odsouhlasené reformě, a jednak také je potřeba zanalizovat, eh, jaký manevrovací prostor nám dávají mezinárodní dohody, ale v současné době eh, nemohu jít do většího detailu, protože bych potřeboval nejprve tyto analýzy mít k dispozici. Doufám, že to pochopíte. Děkujeme. A nyní Elizabeth Kosine. Pane kandidáte, vy už jste řekl, že eh, především horské oblasti a další znevýhodněné oblasti chcete v rámci druhého pilíře podporovat. Můžete zajistit dostatečné financování pro to a jakým způsobem chcete obecně zastupovat zájmy zemědělské politiky v komisi. Mě by také zajímalo, jestli chcete pokračovat v práci minulých let, pokud jde o horské oblasti, nebo jestli se chcete vydat novým směrem. Pan komisař? Ano, pokud pilíř 2 bude mít dostatečné množství prostředků, potom při následující diskusi o SZP po roce 2013 budeme mít možnost stanovit ambiciozní cíle pro první nebo druhý pilíř. A bude se muset samozřejmě také hovořit o tom, jak se prostředky rozdělí. Během diskuze o budoucnosti SZP nás eh, nenu, ne, není nutné to, abychom stanovili eh, horní limity pro první nebo druhý pilíř. Potřebujeme rovnováhu mezi eh, přímými dotacemi a financování projektů v rámci druhého pilíře. Tato diskuse bude probíhat společně s Evropským parlamentem, už se na ní těším. Je ale důležité uvědomit si, že nyní máme tu možnost věci nově rozdělit. Jak už jsem dnes ráno řekl, já uvedu také eh, v komisi s kolegy všechny argumenty, eh, kterými budu vysvětlovat, proč je důležité, abychom měli dobře financovanou eh, zemědělskou politiku. My už jsme slyšeli argumenty, které proto mluví. Už jsme slyšeli o tom, jak to vypadá na trhu v důsledku fluktuaci cen. I na mezinárodních trzích tak mohou vzniknout problémy. A my proto musíme požadovat eh, vysoké finanční prostředky a já vás mohu ujistit, že této odpovědnosti jsem si hodně vědom. A znevýhodněné oblasti a horské oblasti. A těmito oblastmi se musíme skutečně specificky zabývat. A nejenom proto, abychom tam dostali nutně zemědělství, ale proto, abychom tyto specifické oblasti nějak zhodnotili a abychom podporovali případně specifickou, specifickou produkci v těchto znevýhodněných regionech. Já myslím, že jste doposud dobře ukázal, že víte o budoucích výzvách společné zemědělské politiky Srdečně vám k tomu gratuluji. Nesmíme ale zapomenout, že základem této politiky je zemědělec. A zemědělci jsou ale stále starší v průměru. Jaká opatření si umíte představit pro to, abyste proti tomu bojoval a jaké perspektivy můžete nabídnout mladým zemědělcům? Sério? Pan komisař? To je důvod, proč jsem řekl, že politika rozvoje venková musí zůstat v rámci SZP, protože tak můžeme hledat společná řešení pro ty, kteří žijí na venkově a také tam chtějí pracovat. Jedná se zde tedy o zemědělce především. Já si myslím, že to spolu souvisí. Můžeme rozvíjet venkov v souladu s rozvojem zemědělství. Ve chvíli, kdy venkov je dobře rozvinut, mohou také zemědělci na venkově lépe žít. Já si myslím, že podpora mladých zemědělců je také nesmírně důležitá, protože demografický problém je v této oblasti zcela evidentní. A při dotacích a přímých platbách myslím především na mladé zemědělce, protože ti potřebují peníze pro to, aby mohli modernizovat své podniky. To je také problém, na který jsem narážel hodně i v Rumunsku. Vím, že je zde nutná stabilita a také plánovatelnost. A je dobře, že zde máme první pilíř, který tuto možnost eh, nabízí. Doufám, že mě v tomto směru dobře chápete. My musíme využívat přímých pladeb proto, abychom zajistili stabilitu. Děkuji za tyto záruky. Takže nyní má slovo paní Garcia Perez. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane kandidáte. Byla jsem velice potěšena, když jste opakovaně během tohoto slyšení poukázal na potřebu finančního vyrovnání v rámci společné zemědělské politiky. S tím naprosto souhlasím. Ale pochopitelně se musíme podívat i na další nástroje, které nám pomohou řešit velké výzvy, před eh, kterými stojí zemědělství v Evropské unii. Jsou zde dva prvky, které se nacházejí eh, v řetězci hodnot. Je to jednak otázka zpracování a dopravy, kdy se farmáři snaží získat eh, minimální cenu za dopravu, kdy potom stojí před určitými pravidly hospodářské soutěže. Chtěli byste změnit pravidla hospodářské soutěže, aby skuteční produkci měli větší váhu eh, při stanovování cen? Da, cred că am încercat să dau cât mai multe elemente privind modul în Ano, já jsem se pokusil vám eh, poskytnout eh, co nejobsáhlejší odpověď jak, tak, jak my to umožňujeme portfolio zemědělství. Jistě znáte komisaře pověřeného eh, oblasti hospodářské soutěže a jistě víte, že tato věc eh, spadá do jeho pravomoci. Myslím si, že v úzké spolupráci budeme moci hledat eh, konkrétně řešení, specifičnější řešení pro zemědělský a agropotravinový sektor. Že to by nám mohlo umožnit změnit trošku pravidla hospodářské soutěže, ne tak, abychom zaváděli překážky na trhu, ale abychom přizpůsobili způsob distribuce přidané hodnoty v celém řetězci. Ještě jednou bych rád potrhl tento aspekt. Je možné tady postupovat jednak tak, že podpoříme vyjednávání a diskusy v rámci profesních organizací mezi jednotlivými aktéry v daném odvětví. A pokud dospějeme k závěru, že e, můžeme e, e, udělit výjimky, které by umožnily lepší distribuci přidané hodnoty, aniž by to znevýhodňovalo eh, jednoho z aktérů, tak samozřejmě za takových okolností eh, budu moci eh, diskutovat s kolegou pro hospodářskou soutěž a zabývat se tím, jak konkrétně bychom mohli pravidla přizpůsobit. Že je třeba si uvědomovat, že existují také předpisy, normy, požadavky ohledně fungování trhu na evropské úrovni, které již platí a Ehm, je možné ehm, hledat přizpůsobení, tak jako tomu bylo už eh, učiněno v některých odvětvích, například ovoce a zeleniny. Je třeba hledat cesty, jak zajistit lepší fungování trhu a eh, samozřejmě já s těmito argumenty budu vystupovat a hledat řešení. Prosím, paní Garcia Perez. Doplňující otázka. Není žádná doplňující otázka, výborně, takže má slovo pan Mato. Děkuji. Pane předsedo, chcete, že chcete zajistit příjmy zemědělcům. To plně podporuji, ale víte, že v zemědělství i pro farmáře je situace velice složitá, především ve vzdálených oblastech, také maloobjemovém zemědělství. Tady jsou velké hrozby. A chtěl bych, abyste nám sdělili, jaká opatření jsou nezbytná, abychom mohli zajistit trvalou udržitelnou zemědělskou výrobu právě v těchto odlehlých regionech. V jiných regionech jsou také konkrétní problémy. Takže to se týče těchto vzdálených eh, oblastí, kde jsou zásadní problémy, které se týkají banánů, eh, jsou pod velkým cenovým tlakem, jako je například produkce z Latinské Ameriky, kde se to prodává asi za 117 euro. Eh, cena zde je asi 95 euro, čili je tady velký konkurenční tlak. Má otázka zní, jak chcete zajistit komunitním eh, výrobcům z našeho společenství, aby měli určité kompenzace, aby eh, si mohli eh, kompenzovat určité škody, které z toho pro ně plynou. Program. Pokud je o nejodlehlejší regiony, víte, že existuje program, příslušný program, který Eh, je věnovaný právě těmto regionům. A v následném období eh, budeme mít eh, zprávu, která bude hodnotit situaci výsledky tohoto programu. Já jsem připraven pro, pro případnou adaptaci v rámci mantinelu, které máme, protože třeba udržet tam zemědělskou produkci v těchto regionech. Pokud je o banány, jistě se mnou budete souhlasit, že ta dohoda je dobrou věcí pro EU, protože celou řadu let se vedly obchodní války eh, o banány a já myslím si, že tato dohoda nám pomůže i ve vyjednání multilaterální dohody ve VTO. Existují už kompenzace náhrady. Eh, já to všechno sleduji, eh, vy jistě také a jistě víte, že existuje eh, systém náhrad pro producenty banánů. To systém, který už je plánován. Dále máme ten program Posejí a pro nejohledelší regiony a uvidíme tedy, zda bude existovat prostor pro případná přizpůsobení, pokud budou odůvodněna. Děkuji. Mám ještě další doplňující otázku. Možná tato dohoda je dobrá pro Evropskou unii, ale ne pro společenství výrobců, pokud nebudou mít správné kompenzace. Chtěl bych, abyste skutečně hájil evropské výrobce, abyste jim zajistil budoucnost tohoto sektoru. Tento sektor je zcela zásadní pro dané regiony z ekonomického, sociálního i ekologického hlediska ovlivňují tisíce rodin nejenom na Kanárských ostrovech, ale na všech nejvzdálenějších eh, regionech. Čili chtěl bych od vás slyšet, abyste nám dal záruku, že těto lidé budou mít eh, příjmy. Je to ve vaší pravomoci. Hovořil jste o kompenzacích, máme kompenzace pro AKT, takže máme kompenzace pro americké výrobce, ale tyto kompenzace, které jsou vypláceny evropským zemědělcům, zcela jistě nezaručují jejich příjem. Pentru agricultori. Ano, jestli se nemýlím, tak je situace taková, že i producenti společenství dostávají velké obnosy. Myslím, že se jedná o 250 milionů euro ročně eh, pro tento program POSEJ. Já jsem si vědom těchto problémů existují zde v některých specifických regionech konkrétní problémy. A program POZEJ je předložen a já jsem otevřen nějaké úpravě tohoto programu, ale nemůžu ještě zmiňovat žádná konkrétní čísla, protože musím eh, se podívat na analýzy. A víte, že a pro tyto země byly k dispozici velké obnosy a v budoucnosti se musíme podívat na to, jak je možné případně situaci změnit. Ulrik. Děkuji mnohokrát, radost. A vážený pane Sjološi, vítám vás v parlamentu. Vy už jste odpověděl na mnoho otázek a když je člověk eh, takhle na konci, je těžké zeptat se na nějaké nové téma, ale myslím, že se mi to podařilo. Produkce veřejných statků je často jeden z důvodů, proč máme si zachovat SZP. Vedle produkce potravin zemědělství a přebírá další důležité úkoly pro všeobecné blaho, například zachování eh, kulturní krajiny, zachování biodiverzity, zajištění kvality vody a také ochranu půdy. A tyto veřejné statky musí mít odpovídající odměnu, tak aby zemědělci měli podněty pokračovat v této práci ve prospěch veřejnosti. Jak chcete zajistit to, aby zemědělci byli i nadále připraveni převzít tento úkol a jak si představujete odměny za tyto produkty veřejného zájmu? Děkuji. Paní Rodost? Je těžké nalézt nové otázky, proto je pro mě teď těžké nalézt eh, také odpovědi. Ale doufám, že se mi to podaří. Situace je taková, že o veřejných stacích jsme skutečně ještě mnoho nehovořili. Ačkoliv jsem zmínil, že jsou důležitou součástí společné zemědělské politiky vedle produkce potravin a musíme to podporovat. Já jsem velice rád, že velká část členských států plánuje velké prostředky v rámci druhého pilíře SZP pro ochranu životního prostředí. Já se skutečně myslím, že to je oblast, kde musíme nalézt nové mechanismy podpory, abychom ještě více chránili tyto veřejné statky. Je zde mnoho pravidel, které souvisí s přímými eh, dotacemi, například podmíněnost a tak dále. A v těchto věcech musíme nadále pokračovat. Především ale v rámci druhého pilíře můžeme podporovat inovaci a můžeme podporovat ty zemědělce, které přicházejí s novými návrhy, s novými myšlenkami, pokud jde o eh, péči o půdu, pokud jde o zachování biodiverzity a tak dále. Takže tyto body budou i nadále v druhém pilíři hrát velice důležitou roli. Já chci podporovat také určité aspekty v boji proti klimatickým změnám, protože zemědělství se musí přizpůsobit výzvám souvisejícím s klimatickými změnami. Víme, že i v této oblasti jsou inovativní nápady ze strany zemědělců. Jose Bové už to zmínil. Takovéto inovace musíme podporovat a prostřednictvím našich a prostředků, které máme k dispozici. V každém případě vás mohu ujistit, že je to pro mě velice důležité v rámci druhého pilíře. Děkuji za tuto odpověď. A je mi jasné, že musíme přemýšlet o druhém pilíři, ale jestli jsem teď eh, poslední dvě hodiny pozorně poslouchala, tak eh, je jasné, že v druhém pilíři toho musíme rozpracovat skutečně hodně. A já bych se chtěla zeptat, jak to všechno zvládneme s 11% našeho rozpočtu. Moje otázka na vás. Zasadíte se o to, aby byl posílen rozpočet druhého pilíře? Ano. Už jsem to zmínil. Potřebujeme rozpočet, který bude odpovídat našim ambiciozním cílům. A je samozřejmé, že budu požadovat rozpočet, který nám dosažení cílu umožní. Musíme diskutovat s členskými státy a také s parlamentem a společně budeme muset nalézt rovnováhu mezi těmi možnostmi, které nám rozpočet dává a těmi cíly, které si chceme stanovit a které mají být ambiciozní. Samozřejmě v rámci druhého pilíře je mnoho prvků, kterých se to týká ale ukazuje se, že vysoký rozpočet pro zemědělství je opodstatnitelný a já si myslím, že o tom můžeme přesvědčit další kolegy, můžeme o tom přesvědčit členské státy, že zde potřebujeme konzistentní postup. Já Vím, že v rámci kolegia je třeba mít rovnováhu mezi jednotlivými portfolii, ale já chci v každém případě v rámci komise předložit parlu, argumenty pro to, proč potřebujeme silnou SZP a já budu velice rád, pokud mě v tom podpoříte. Ukazuje se také z vašich otázek. Honorevole Nedelčeva, la parola. Paní Medelčeva, prosím, máte slovo. Paní Maria Medelčeva je přítomná, ano. Pane Čološi,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 Prosím. Mohu hovořit bulharsky nebo francouzsky? Ehm, mám, mohu hovořit dále bulharsky? Ano. Děkuji. Vážený pane komisaři, eh, vaše eh, myšlenka zajistit lepší eh, lepší distribuci přímých plateb, spravedlivější mezi jednotlivými členskými zeměmi a také financování regionu. To je věc, která mě zaujala. Vy jste hovořil o té zamýšlené e, struktuře, o tom, jaké máte představy pro tuto oblast. mohlo byste nám říci, e, jak si představujete harmonogram e, pro tuto věc a také máte prostředky pro to, abychom mohli zajistit objektivnější rozdělování prostředků? Domníváte se, že v některých oblastech nebo u některých produktů Eh, se ne, nemůžeme eh, pokračovat ve starém eh, systému podpor, například podpor procentům tabáku u tady citlivých produktů. Pokud je o harmonogram, já mám v plánu zahájet veřejnou konzultaci a proto se vám také říkal, že nechci tady dopředu něco předjímat, protože chci si nejprve vyslechnout ostatní. Samozřejmě mám to představu a domnívám se, že veřejná konzultace je nesmírně důležitá a také diskuse s parlamentem a s členskými zeměmi. V roce 2010 tady chci spustit tyto veřejné konzultace a mým cílem je, bude-li to možné, v rámci kolegia eh, vystoupit se sdělením ještě do konce roku předtím, než bychom navrhli legislativní text. Tedy do konce roku sdělení komise, která by obsahovalo obecné představy eh, pro SZP po roce 2013. A poté v roce 2011 bych chtěl přijít s návrhem legislativního eh, aktu. Samozřejmě ten harmonogram prací bude také eh, odvislý od harmonogramu pro rozpočtové výhledy, protože je důležité, jak jsem již uvedl, zaštětit naše ambice Ehm, dostatečnými finančními možnostmi. Takže s touto jedinou výhradou eh, tedy ten harmonogram by měl vypadat asi tak, jak jsem řekl. A pravděpodobně tedy i vy, eh, poslanci, eh, do toho vstoupíte. Já pravděpodobně zde bude zpráva Evropského parlamentu o představách o vizi pro SZP. Myslím, že pan Lyon je zpravodajem v této věci. A to tedy bude také jistě podklad pro naše společné úvahy. Pokud jde o spravedlivé rozdělování prostředků a o citlivé výrobky, citlivé produkty, u tabáku proběhla reforma, rozhodlo se takto od roku 2004, že bude přechodné období eh, nejprve a členské země měli možnost přizpůsobit některé specifické eh, podpory eh, pro tuto oblast. Ale pokud hovoříme konkrétně o tabáku, domnívám se, že je třeba také postupovat koherentně eh, vůči očekáváním daňových poplatníků v Evropě. Je třeba tak postupovat u těchto specifických produktů. Myslím, že víte, o čem mluvím. Členské země již dnes mají manévrovací prostor, mají možnost udělovat specifické podpory v tomto sektoru. Máte doplňující otázku? Ráda bych položila ještě jednu otázku. Ve svém úvodním vystoupení eh, jste hovořil o rozlišování mezi různými regiony. SZP by do budoucna eh, měla podle vás umožnit takovouto diferenciaci. Ovšem dnes eh, v některých členských zemích jsou výrobní náklady velmi vysoké kvůli klimatickým podmínkám pokud chceme zlepšit produkci, jak můžeme zohlednit takovou specifičnost například severu Evropy, eh, jak to zařídit eh, v rozpočtu pro rok 2013, pro období po roce 2013. A jak vidíte, nebo jak bychom mohli řešit velmi, velmi specifické problémy některých evropských regionů a zároveň zaručit zájmy všech, protože vy jste komisař všech zemědělců. Samozřejmě existují mezi regiony rozdíly. Tyto rozdíly jsou už dnes zohledněny prostřednictvím specifických opatření politiky pro rozvoj venkova s tím, že tato opatření jsou konkrétně určena právě pro ty specifické regiony. Já eh, jsem řekl, že eh, chci podpořit tendenci eh, k spravedlnosti v přímých platbách. Ovšem u některých regionů je třeba zohlednit specifičnost přístupu, jaké specifičnost kalkulace nákladů, zohlednit tedy ty specifické podmínky Jde eh, o regiony, kde například eh, produkci výrazně ovlivňují klimatické podmínky. Jde tedy o to také zajistit eh, rovnoměrné rozdělení zemědělské produkce po celém území EU. Pokud je koncepce kritérií pro přímé platby, tak tam můžeme působit a pak na, na druhé straně můžeme mít specifické konkrétní nástroje, například v rámci právě politiky rozvoje venkova a takto podle mého můžeme řešit situaci regionu, které mají velmi specifické podmínky. Děkuji a nyní má slovo paní Dančela. Děkuji. Pane předsedo, pane kandidáte, jaké opatření chcete učinit, abyste eh, překlenul tu mezeru mezi starými a novými členskými státy? Aby a bylo vytvořeno konkurenceschopné zemědělství, které je schopné konkurovat na celosvětovém poli, ale zároveň, aby nedošlo k narušování ekologie a také, aby došlo k vyrovnání mezi jednotlivými regiony. Paní Dančilo, já už jsem to řekl. Po roce 2013 budeme mít nová kritéria, se kterými a budeme novým způsobem rozdělovat přímé platby. Budeme moci zohlednit také to, co jste říkala. Nové členské státy, včetně Rumunska, jsou ještě ve fázi, kdy dochází k dota, ke zvyšování dotací, ale myslím si, že budeme schopni eh, vyřešit eh, tyto otázky díky novým kritériím pro přerozdělování jednotlivých pladeb. Aby neodcházeli lidé z venkova do měst, existují zde programy pro rozvoj venkova a Rumunsko například eh, do této oblasti investuje mnoho peněz. Je možné vyvinout specifické nástroje pro to, abychom tuto situaci řešili. A budou k dispozici spravedlivější kritéria, budou zrušena historická kritéria, která nebyla dobrá pro, eh, staré člen, pro nové stenské státy, protože neměly žádný referenční základ. Ale myslím si, že je třeba nalézt eh, dobrou rovnováhu mezi přímými platbami a také eh, možností restrukturalizace a modernizace venkova. Jeden článek chce žádnou doplňující otázku, takže pane Gladfelder, prosím. Děkuji mnohokrát. Na závěr je velice obtížné přijít s novými otázkami, protože celá řada relevantních otázek již byla položená, ale můžeme možná vyhodnotit některé z vašich odpovědí. Moc se mi líbila vaše poznámka, když jste hovořil, že chcete zachovat hodnotu společné zemědělské politiky, že byste byl proti Eh, nacionálnímu přístupu, eh, pardon, národnímu přístupu k eh, společné zemědělské politice, že chcete chránit evropské zemědělce oproti zemědělcům třetích zemí, také chcete vytvořit velice dobré přísné podmínky pro pohodu zvířat a pro zemědělskou výrobu. Čili jaká opatření chcete přijmout, abyste mohl také zajistit úsporu energie v zemědělci, abychom také snížili míru emisí, eh, která je zemědělského původu. Eh, ano, investiční opatření pro energetickou účinnost. O to zde jde. Modernizace zemědělských technologií je něco, co potřebujeme. Můžeme to podporovat prostřednictvím národních plánů pro rozvoj venkova a také z prostředku druhého pilíře. Máme zde možnost podporovat nové technologie, také s ohledem na energetickou účinnost. I v případě výzkumných programů zde existuje zájem vypracovávat takovéto nové technologie. Já to říkám eh, už s ohledem na případnou novou komisi. V rámci nové komise eh, chceme vypracovat způsoby, jak eh, umožnit co nejrychlejší přenos technologií a jejich využití na trhu. Jde nám také o to, abychom podporovali veřejné statky. Také redukce CO2 patří k veřejným statkům. A budeme zemědělce podporovat v tom, aby předkládali nové myšlenky a nové návrhy. Možná zde není žádný mechanismus společenství. Jsou zde různé situace a trendy na místní úrovni. Musíme zkrátka zajistit, aby zemědělci na lokální a regionální úrovni mohli nové technologie využívat. Musíme posilovat konkurenceschopnost a podpůrná opatření v tomto směru jsou velice důležitá. Děkuji za odpověď. Druhý pilíř společné zemědělské politiky chce také podporovat cíle, které nezajišťují například úspory energii. Například u nás v Maďarsku ani jedno euro nemůže být získáno z druhého pilíře v případě eh, snahy snížit emise CO2. Měli bychom tedy věnovat pozornost členským státům, aby vytvářely relevantní programy. Také bychom měli věnovat větší pozornost novým nařízením, protože nařízení, které může stěžovat život zemědělců, například v oblasti pohody zvířat nebo ekologická nařízení, mohou zhoršovat energetickou účinnost v oblasti zemědělství a mohou vést k zvýšení spotřeby energie na jednotku v zemědělství, čímž by se opět zvýšily emise CO2. Jak byste chtěl řešit tento problém? Legat de uh, accesibilitatea pilonului 2. Ano. Pokud je o přístup k prostředkům do, z druhého pilíře, jde o to, že členské státy zde mají určitý prostor, mohou stanovit své priority na národní nebo regionální úrovni. Po roce 2013 bychom chtěli zajistit odpovídajícím nařízením to, aby zde byla jasná ustanovení týkající se těchto prostředků. Jedná se zde o jasný prvek SZP, tedy snižování emisí CO2. Pokud jde o menší regulaci, menší protiklady mezi dobrými životními podmínky zvířat a ekologickými opatřeními. Dobré životní podmínky zvířat byly stanoveny pro naše zemědělství a pro metody produkce. Ale je jasné, že v diskuzi se musíme snažit nalézt také určitou rovnováhu s otázkou energetické účinnosti. Přesto ale musíme zachovat dobré životní podmínky zvířat, protože to je také velice důležitý prvek, velice důležitá priorita. Počítám, že se mnou souhlasíte. Velice dobře. A nyní se dostáváme k Giovanni Lavia. Děkuji, pane předsedo. Pane kandidáte, v první řadě bych vám chtěl poděkovat za to, co jste nám řekl během dnešního dopoledne. Myslím si, že jste nabídl v podstatě ujištění téměř všem v našem výboru. A hlavně, když jsme měli slyšení s komisařem pro rozpočet, tak jsme neslyšeli nic o tom, že by se měl snížit rozpočet pro zemědělství. A myslím, že to je velice pozitivní. V podstatě tady byl problém o tom možném snížení, takže jste nás ujistil. Jsou tady různé míry podpory eh, v různých koutech Evropské unie. Ne všichni jsou stejně podporováni, do stejné míry jsou tady určité sektory, jako například oblast zeleniny a ovoce, která má 60 produktů, které jsou prodávány v Evropské unii. A má tady také finanční pomoc, především co se týče výrobků v oblasti Středomoří, čili jak chcete fungovat v této oblasti, jaká opatření chcete zajistit. Sigur că dacă am ține cont de ponderea fiecărui sector și am... Pokud bychom měli zohlednit váhu každého sektoru a porovnávali dotace, tak by možná eh, byla celá řada sektorů, ve kterých eh, by byla velká nerovnováha. A z tohoto důvodu se domnívám, že u sektoru ovoce a zeleniny eh, míra finanční podpory, která byla vyčleněna, nebo která je vyčlenována, eh, musí být zajištěna těmi specifickými eh, nástroji pro zajištění rovnovážné situace. A eh, v nedávné době tedy byla provedena určitá reforma u tohoto sektoru a tyto nástroje, tyto mechanismy nyní máme k dispozici. Tady ty finanční dotace jsou dosti objemné Tady jde o balíčky pro jednotlivé členské země. Členské země pak mají poměrně eh, velký prostor pro to, aby eh, sami hledali eh, specifická řešení pro některé oblasti. Když se bavíme o přímých platbách, tak opět musím říci, že všechny tyto aspekty je třeba zohlednit, ale já jakožto komisař bych musel usilovat o hledání vyváženosti mezi všemi sektory. A je především třeba zohlednit nejenom váhu každého odvětví, ale také jeho specifičnost. U ovoce a zeleniny tady máme specifická opatření, která neplatí pro jiná odvětví a stejně tak bychom eh, měli hledat takovou vyvášenost pro celé zemědělství. Samozřejmě vám tady nebudu říkat konkrétní částky pro konkrétní sektory, ale musíme mít ucelenou vizi, celkovou vizi. Eh, s tím, že ale tady je třeba hledat specifické eh, nástroje, mechanizmy, které řeší specifické potřeby jednotlivých odvětví. Během slyšení jste také více než jedenkrát hovořil o intervencích eh, na trhu a o tom, že můžeme mít podobný model, tak jak existuje v oblasti ovoce a zeleniny. Můžeme jej rozšířit do zbytku dalších oblastí zemědělství. Mají 4,1 produkce a mnohem méně, když se bavíme o tržních zásazích, tam je to méně než 1%, čili tento mechanismus by měl být zharmonizován, zlepšen, čili mě zaujalo, když jste se zmínil o tom, že byste chtěl pokrýt také další oblasti. Já si myslím, že to je vynikající nápad, ale já bych vás rád požádal, abyste se podíval na více než na oblast zeleniny a ovoce. Já si myslím, že tyto mechanismy musí být přizpůsobeny, aby mohly vyrovnat eh, trh, aby byl dostatečně spravedlivý a vyvážený. Tyto, tento specific, specifický mechanismus či mechanismy pro ovoce a zeleninu se objevily teprve v nedávné době. Byly zavedeny cirka před rokem, pokud se nemýlím. A domnívám se tedy, že ještě příliš brzy na to, abychom vyvozovali závěry eh, ohledně efektivnosti tohoto mechanismu a toho, jak by měl být případně ten mechanismus eh, upravován, korigován ale zároveň vím, že se počítá eh, s určitou mezianalýzou, tedy analýzou toho, eh, jak se doposud osvědčuje tato reforma a potom po této analýze a také po dostatečně dlouhé skuteč, eh, zkušenosti eh, s tímto eh, nástrojem bychom mohli uvažovat o dalších sektorech. Ale myslím si, že to, co bylo zavedeno v odvětví ovoce a zeleniny, je podle mého dobrým východiskem pro další sektory, to už jsem uvedl. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní McGuinness. Děkuji. Pane předsedo, děkuji. Pane kandidáte, mám tři poznámky. Vítám, že chcete posílit potravinovou bezpečnost. Zdá se, že tam máte velice jasné názory. Doufám, že budete komisařem, že budete ratifikována a komise by se měla zaměřit na potravinovou bezpečnost nejen na zvyšování cen pro spotřebitele, ale také, když ceny klesají pro výrobce. Druhá poznámka, žádám vás, abyste se spojil s generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž, abyste se podíval na otázku supermarketu a malou obchodu a také podíval se na to, co chce dělat paní Gegen Quinn v oblasti vědy, kdy dochází k určitému rozpojení mezi společností a výzkumem v oblasti geneticky modifikovaných Eh, výrobků. Budeme mít velice obtížné diskuse. Chtěl bych od vás velice upřímnou odpověď, když se bavíme o našich zemědělcích. Eh, otázka redistribuce bude probíhat mezi regiony, členskými státy, mezi samotnými členskými státy a mezi jednotlivými zemědělci. Čili kdo z toho bude mít prospěch a kdo ne. Eh, vidíte také změnu v referenčním období, že bude spíše změněno z hlediska budoucího vývoje, než že bude uchována ta historická úroveň. Ano. Odpovím vám otevřeně. Tak otevřeně, jak jen mohu. Referenční období, historické referenční období, je podle mého názoru řešením, které není udržitelné v budoucnosti musíme zohlednit rozmanitost a e, musíme zohlednit také specifické problémy. E, zároveň se nesmíme vrátit k některým tržním mechanismům, e, které se užívaly dříve. Tento historický referenční rámec už patří minulosti. Jaké jsou, budou nyní jednotlivé sumy, jak budou rozděleny mezi regiony a členské státy, pochopte prosím, že dnes k tomu nemohu nic říci. Ne protože bych nechtěl, ale proto, že o tom nejdříve musíme hovořit. Co můžeme v komisi udělat, je vytvořit kritéria, která budou tak vyrovnaná, jak je to jen možné, která řeší specifické problémy. Viděli jsme zde dnes, kolik specifických problémů je v jednotlivých regionech, v jednotlivých odvětvích, v jednotlivých členských státech. Důležité je ale následující. V současné době zde máme spolurozhodování a pro mě je nesmírně důležitý dialog. Budeme tedy muset diskutovat i o tomto tématu. Já si velice vážím těch znalostí, které máte zde ve výboru v parlamentu. Chci, abychom měli vyrovnané řešení pro rozmanitou Evropu. Děkuji, paní McGuinness. Možná trochu zvláštní otázka. Nevím, jakou máte rád hudbu, jestli máte rád Beatles nebo Paul McCartneyho konkrétně. Mohu se vás zeptat, zda budete eh, bránit eh, pěstitele dobytka, kterou eh, oproti kampaně, kterou vedou lidé jako pan Paul McCartney. Budete bránit takovýmto myšlenkám, aby se šířily Evropskou unii, protože někdy naprosto bláznivé myšlenky se začínají šířit, pokud tedy nějak nezasáhneme. Da, cred că, cred că la, la uh, sigur că îmi place inclusiv... Ano, samozřejmě. Samozřejmě mám rád hudbu Paula McCartneyho. Každý uh, může mít vlastní názor na toto téma. Já respektuji hodnoty každého jednotlivce, ale k tomu, co jste říkala. Nejefektivnější politické stanovisko a zde může být předloženo parlamentem. Já jako komisař pro zemědělství mohu udělat všechno v rámci svých kompetencí, abych předložil vyrovnané návrhy návrhy, které zohledňují skutečnosti a návrhy, které umožní producentům, aby eh, dostali odpovídající eh, peníze za své produkty. Co ale udělá jednotlivec, to je na jeho osobním rozhodnutí a do toho já nebudu zasahovat. Eh, Dobře, děkuji. Tím končíme s řečníky, kteří byli na našem seznamu, ale rád bych dal ještě slovo dalším členům, protože politická frakce socialistů nám ušetřila několik minut, byli eh, velice struční, zároveň tak liberálové, čili nyní bych dal slovo paní, panu Olničkovu. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, rád bych se vrátil k rozvoji venkovských oblastí. Musíme si uvědomit, nebo vy si musíte uvědomit, že ministr Zemědělci, zemědělství právě v těchto zemích eh, přímo dává dotace zemědělcům, aby mohli zvýšit eh, svoji ziskovat. To je zásadní zdroj příjmů pro takovéto zemědělce. A já si myslím, a to je otázka na vás, neměli bychom to dát do určitého pořádku. Čili pokud se jedná o produkci, měla by to být přímá dotace, měla by být poskytována přímo farmám a tato činnost končí v těchto oblastech v rozvoji venkova. Musíme dělat vše pro to, abychom podpořili lidi, aby žili v těchto oblastech. Musíme také zlepšit oblast veřejných služeb pro tyto lidi. To je největší problém. Tyto lidé nemají přístup k moderní infrastruktuře, ať už je to zdravotnictví, vzdělávání, sportovní zařízení, kultura a tak dále. To je nesmírně důležité. Myslím, že, myslím si, že by to měla být eh, priorita pro program rozvoje venkovských oblastí a mělo by to být také odlišné od stávající situace, stávající zprávy. Eh, ano, já chápu vaše stanovisko. Vím, že pocházíte ze členského státu z východní Evropy, kde existují specifické problémy. Já jako komisař budu muset zohledňovat nejrůznější problémy. Existují regiony, kde počet zemědělců je nižší než v Polsku. A tak je důležité, aby kromě zemědělství byly podporovány na venkově také jiné činnosti. Ale proto máme zde právě tento prostor pro členské státy v oblasti rozvoje venkova. A tento plán na rozvoj venkova má být rozpracován na národní úrovni, někdy i na regionální úrovni, aby zohlednil právě specifické problémy. To, co byste popsal, je věc, která se týká toho, že je dobré eh, rozdělovat prostředky eh, pro lepší investice, pro eh, jednotlivá období, tak, aby to bylo efektivní. Polsko má tuto možnost, má možnost v rámci národního programu stanovit určité priority. Je podstatné, abychom měli k dispozici mechanismy, které umožní, aby členské státy mohly vypracovat takovéto specifické programy pro své regiony pokud se domníváte, že do této politiky rozvoje venkova by měly být zahnuty ještě nějaké další myšlenky, také s ohledem na reformu a na nová nařízení. Já budu rád za jakékoliv návrhy. Myslím si, že je třeba, abychom prostor členských států pro jednání rozšířili, aby mohli zohlednit specifické situace svých zemí. Děkuji. Nyní paní Pausen, prosím, minutu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 Komisaři, já velice dobře chápu v plné míře, jakým způsobem se snažíme vést tuto diskusi. Je to jako, kdybychom chtěli udržet celý rozpočet, který máme v současné chvíli k dispozici, ale zbytek Evropy se nachází ve velice hluboké krizi, čili máte nějaký nápad, jak pomocí kterého bychom mohli zachránit evropský venkov prostřednictvím možná trochu omezeného, osekaného rozpočtu? Na komisaři, prosím. Nu știu, o să vedem care este ideea, abordarea. Uvidíme, jaký přístup zaujme kolegium komisařů eh, v budoucích, v budoucí debatě to komise zatím ještě eh, nebyla eh, odsouhlasena, čekáme na váš souhlas. Já jsem vám řekl svůj názor na rozpočet. Já jsem si vědom toho, že jakožto člen druhé Barosovy komise eh, musím prosazovat stanovisko, že zemědělství potřebuje finanční prostředky že je třeba také jedna s členskými země vyvíjet tlak, aby se zachovaly prostředky na zemědělství. To je podle mého eh, úlohou eh, komisaře pro zemědělství tedy vystoupit s argumenty, které ospravedlní eh, další existence společné zemědělské politiky. A nyní dám slovo paní Delange. Děkuji, pane předsedo. Máme takové řečení které říká, že možná máte pravdu, ale možná to není ten většinový názor, ale v podstatě musíte mít určitou pravomoc, abyste prosadil své názory a mě by zajímalo, jakým způsobem přesvědčíte své kolegy, komisaře, abyste vše, o čem jste dnes hovořil, podpořil dobrým rozpočtem. Jak přesvědčíte své kolegy v komisi, že je něco takového nezbytné. Jako komisař musíte někdy učinit kroky, které se nelíbí vašemu členskému státu. Je to součást vaší práce, ale možná na vás bude vyvíjen tlak z vaší země, z vaší vlády, abyste konal. Jinak, jak se v takovém případě zachováte? Cum îmi voi convinge colegii sau cel puțin cum voi încerca? Ano, jak přesvědčím své kolegy, jak se pokusím toho dosáhnout. Já doufám, že se mi to podaří přesně tak, jak se mi podařilo přesvědčit vás o tom, že potřebujeme silnou SZP, ačkoliv zde to pro mě bylo mnohem snažší, než jak to bude s kolegy. Ale já si myslím, že jsou zde důležité argumenty eh, pro silnou SZP, například eh, poskytování potravin, potravin a tak dále, ale jsou zde i jiné aspekty. Tato politika eh, není něco, co by bylo stanoveno jednou provždy. Vždy znovu a znovu musíme za tuto politiku bojovat. Musíme a být připraveni na krizi v produkci, musíme zajistit dodávky potravin. Já doufám, že takovéto argumenty vás přesvědčí. Musíme mít také pravidla společenství, musíme je aplikovat. Já jsem navrhovaným kandidátem na evropského komisaře a mohu vás ujistit, že budu také evropským komisařem. Ve vztahu s každým členským státem budu aplikovat přísně pravidla, také pokud jde o rozpočtovou kontrolu. Jde především o důvěryhodnost SZP. A komise musí prosazovat správné užívání prostředků a zajistit toto užívání. My musíme a mít odpovídající nástroje pro to, abychom takovou tu kontrolu e, měli. A my samozřejmě ve správném užívání prostředků chceme podporovat členské státy. Komisario, se lei rinuncia ai suoi cinque minuti finali. Vážený pane kandidáte, tak eh, pokud tam budete chtít mít těch pět minut na závěr, tak můžeme mít ještě několik minutových otázek. La început că dialogul cu Parlamentul European pentru mine e important. Eh, cred că concluziile pe care eu le-aș putea trage eh, v současné době jsou mé závěry, myslím, už jasné, takže můžeme pokračovat v dialogu. Takže prosím vás, každý má jenom jednu minutu na otázku, jedna minuta na odpověď. Pan Denis tady není. Takže Luis. Para uma interpelação à mesa. Queria, inter... Queria fazer uma interpelação à mesa. Ano, děkuji. Chtěl bych se zeptat na jednu věc vás, pane předsedo. Naše frakce socialistů vyvinula ohromné úsilí, abychom neměli dodatečné otázky, aby ostatní členové měli více času, takže doufám, že to oceníte. Děkuji. Ano, zcela jistě. Proto má slovo pan Danelis na minutu. Prosím. Ano, tady, děkuji, pane předsedo. Pane kandidáte, myslíte si, že evropská zemědělská politika, tento model, zohledňuje sociální principy, které by měly podporovat evropské zemědělství? Jaké hodnoty bychom měli mít a myslíte si, že přijetí Evrop- Lisabonské smlouvy přispěje k vytvoření takového modelu? Așa cum vă spuneam, cred în opinia mea já už jsem na tohle odpověděl. Podle mého názoru je evropský zemědělský model založen na kvalitě produktů, na rozmanitosti produktů a také na zachování zemědělství ve všech částech Evropské unie s ohledem na regionální specifičnost. Samozřejmě zde existuje souvislost mezi evropským zemědělským modelem a sociálním modelem. Jde o to, že se snažíme zachovat zemědělce a zemědělství v Evropě. Prostřednictvím budoucí SZP bychom přesně něčeho takového chtěli dosáhnout, a to ještě pregnantnějším způsobem. A takovéto propojení je nutné zachovávat. Pokud hovořím o rozmanitosti, nemyslím jenom rozmanitost produktů, ale také rozmanitost ve výrobě a rozmanitost v zemědělských modelech. To je něco zcela specifického pro Evropu. Tímto můžeme také opodstatnit finanční podporu zemědělství, kterou dáváme do této oblasti. Děkuji. Nyní pan Fajmont. Uvítat, že máme komisaře z nového členského státu a e, zeptat se e, na otázku týkající se budoucnosti společné zemědělské politiky. Společná zemědělská politika e, je rozdílná v nových členských státech a ve starých členských státech. Je vaším cílem v těch nadcházejících pěti letech dosáhnout toho, aby v celé Evropské unii platily stejné podmínky a budete v tomto směru vyvíjet eh, svou činnost a předkládat návrhy tak, aby eh, zemědělci v nových členských státech měli stejné podmínky jako zemědělci ve starých členských státech. Děkuji. Probabil că vă referiți în primul rând la plățile directe și aici am confirmat că já chci poukázat především na přímé platby. Už jsem řekl, že chci předložit návrhy, kde už nebude se rozlišovat mezi starými a novými členskými státy. Pokud jde o jednotlivé snahy v rámci pilíře 2, situace je taková, že národní politika pro rozvoj venkova musí zohledňovat národní specifičnost. Já si myslím, že je třeba, aby členské státy měly i nadále nástroje pro to, aby mohly eh, řešit specifickou situaci ve svém zemědělství. Eh, v některých oblastech eh, je třeba více investovat do zemědělství než v jiných členských státech. Ale pokud jde o přímé platby, skutečně si myslím, že se musíme snažit o spravedlivé a vyrovnané rozdělení prostředků bez historického referenčního rámce. Děkuji mnohokrát. Paní Šaldemoze, pro minutu, prosím. Děkuji. Já jsem tady na té straně. Budu velice stručná. Paní firš bélová postupovala velice přísně vůči členským státům, které měly problém s, s kontrolami ohledně využívání prostředků. V některých případech také tyto platby přerušila. Poslední zpráva účetního dvora ukazuje, že nyní už je situace lepší, až na některé problémy. Některé země ale přesto problémy mají, například Rumunsko. Co uděláte proto, abyste zajistil, že peníze se budou využívat řádným způsobem? Ano, já už jsem to zmínil. Připadá mi důležité, abychom byli schopni využívat prostředky správným způsobem a také mít kontrolu nad využíváním prostředků. Už zde máme řadu opatření, a prostřednictvím kterých můžeme upozornit členské státy na to, že zde existují problémy. Například se jedná o clearance of accounts, zde máme možnost a použít případně finanční sankce, kde prostředky nejsou využívány řádně. Já jsem nyní kandidátem na komisaře a já doufám, že budu později skutečným komisařem a že mě budou podporovat služby komise, které jsou velice kompetentní. To už také prokázali v minulosti. A dosáhli eh, toho, že prostřednictvím opatření snížili chybovost eh, ve využívání prostředků na rozvoj venkova. Je třeba, aby členské státy podporovali při řešení těchto problémů. Pokud se ukáže, že tyto problémy jsou strukturální, potom je třeba proti nim bojovat. Já vás mohu ujistit, že budu pracovat jako evropský komisař. Bene. Sono Výborně. A to je tedy konec našeho slyšení. Siamo molto contenti, caro commissario, siamo molto contenti delle... Pane kandidáte, jsme, myslím, velice spokojeni s vašimi odpověďmi na naše otázky. Nevím, kolik vašich kolegů mělo tak vřelý potlesk. Takže tím ukončíme naše zasedání. Chtěl bych připomenout koordinátorům, že se setkáte se svými poslanci, protože v jednu hodinu budeme mít eh, hodnocení z koordinátory, kde budeme hodnotit vystoupení pana Čalose během našeho slyšení, takže nyní